Tedy my se snažíme být dochvilní, pouze pár minutek vás dovolíme a už za chvilku začneme. Jak vidíte z programu, hned První bod je návrh usnesení týkající se pokroku Turecka a zprávy o pokrocích za rok 2009. Hned předám slovo paní Aumen Reuten, zpravodajce, která nám zhrne tuto zprávu a ta je zatím bohužel k dispozici pouze v angličtině. Ještě bych rád dodal, že dnes odpoledne se nám podaří vrátit se k tomuto tématu a jednání s Tureckem, protože tady bude hlavní vyjednavač pan Badži. A... Geachte collega's. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážení kolegové. Ještě nejsou přítomni všichni kolegové zde v sále. Nicméně, pane předsedo, já tady jsem a přišla jsem včas a proto tady můžeme začít. Eh, pane předsedo, první zpráva, eh, jedná se o první zprávu o pokroku ehm, Turecka v tomto funkčním období a je velice důležitá pro nás kvůli naší eh, věrohodnosti. A proto my musíme objektivně zhodnotit, eh, vyváženě zhodnotit dosavadní pokrok. Já jsem se snažila vytvořit s našimi zaměstnanci, především s Evou, tuto zprávu. A to také díky příspěvkům, konstruktivním příspěvkům několika kolegů. Mm, tato zpráva, ne, doufám, že nebude mít příliš pozměňovací návrhu, protože už je sama o sobě dosti vyvážená. A Nezakládá se jen na zprávě od rady, ale také na diskuzích, eh, které byly vedeny v předešlých měsících jak v Bruselu, tak v Turecku. Je to zpráva, která je kritická. A já bych chtěla podpořit a pozbudit eh, k dalšímu vývoji v Turecku, stejně jak to parlament činil v minulých letech, tak jaké jsou tedy priority této zprávy. Eh, především se jedná o širokou eh, veřejnou diskuzi, kterou vede turecká vláda od léta ohledně Kurdů a levitů. To je diskuze, kterou je třeba podpořit. A já bych chtěla podnítit všechny, kdo se účastní této diskuze, aby opravdu pozitivně přispívali této diskuze, aby se všechno skutečně přetavilo eh, do právních norem, které budou zohledňovat eh, všechny citlivé eh, citlivá témata ve společnosti. A já opravdu chci vybídnout všechny zúčastněné strany, aby takovouto příležitost využili a zhostili se jí. Hovoříme o eh, postupu eh, zaměřeném na vstup eh, Turecka do EU. A to znamená, že třeba hm, zjišťovat, zda došlo k lepšímu plnění kritérií. V minulém roce zde byla ještě několik nedostatků. Sice už existuje určitá legislativa, ale není uplatňována v praxi. Například, co se týče ženských práv, tak je tu vynikající právní rámec v Turecku, ale zneužívání těchto práv Ehm, stále ještě existuje, dochází k dohodnutým manželstvím a nic z toho není eh, trestáno. Eh, takže je zapotřebí především, aby se změnila mentalita ale také se musí lépe ehm, rozvíjet další procesy. Pak je to otázka mučení, je to otázka korupce a proto je třeba, aby zákony, které existují, byly aplikovány. Za třetí, ehm, provádění zákonů, plnění zákonů souvisí ještě s dalším tématem, to je radikální eh, reforma eh, soudního systému. Občané musí mít důvěru v to, že soudní systém je účinný, nestraný a nezávislý. Vláda má dobrou strategii. Eh, a v této strategii také spolupracuje se zahraničními partnery. Já doufám, že jak vláda, tak opozice eh, dokáží dojít ke konkrétním pozitivním výsledkům. A teď, pane předsedo, chci uvést několik konkrétních bodů. Eh, ty negativní, to jsou práva náboženských menšin. Já a naše politická skupina přikládáme v dané zprávě velkou eh, důležitost tomuto tématu. Je to opravdu mm, důležitý bod, ve kterém Turecko může prokázat svou dobrou vůli, například ohledně řeckého patriarchy, ohledně e, semináře e, pravoslavného. Hodně se o tom mluvilo a moc se neučinilo. A potom je, dalším bodem je svoboda tisku a e, projevu. Nejde jen o sankce pro e, jednu e, Eh, jedno, jeden tiskový, tiskovou společnost. Jedná se i o situaci eh, v postupu proti eh, určitým stránkám na webu. A v Turecku existují určité konglomeráty, Eh, které využívají média k tomu, aby chránili se vlastní zájmy. A další téma to je sociální dialog a sociální partneři. Nadešel čas, aby se s tím více udělalo, zejména při kolektivním vyjednávání. Je třeba uznávat i právo na stávku. To musí být pravidlo. A pak tu jsou ještě dohody Mezinárodní eh, organizace práce. Eh, ty je také třeba aplikovat. Potom e, otázka ankarského protokolu. E, protokol musí být realizován, musí být prováděn v praxi. Jinak vyjednávání o Kypru e, uvízne na suchu. A teď otázka přiblížení se nebo zblížení se s Armenií. Eh, to je též příležitost, kterou je třeba využít. Dohoda o Nabuku je velice důležitá. Je to zajímavý a důležitý signál. Vyjednávání o readmisi s Evropskou unii, to je také důležitý bod. Ale chtěla bych se ještě zmínit o polarizaci společnosti, pane předsedo, o polarizaci společnosti a politiky. Podle mne tato polarizace bude brzdit konsenzus o reformách a je opravdu škoda, aby takto byla zablokována společnost, aby byla zablokována možnost k modernizaci, k reformám, které jsou nezbytné, které jsou naléhavé. Nejde o to, aby eh, Turecko si těmi reformami otevřeli eh, perspektivu Evropské unie, ale Eh, jde o samotné Turecko, aby se stalo blahobytným a moderním státem. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedo, za pozornost a očekávám teď příspěvky kolegů k této zprávě a přeji si, abychom dokázali tuto zprávu ponechat v té původní formě a prosím vás, abyste nepřekladali příliš mnoho pozměňovacích návrhů, aby ten text byl co možná nejasnější. Děkuji vám, paní Omen Reuten, říká pan předseda. Váš výklad byl zcela konkrétní, přesný a také pokud možno tedy detailní. Máme velice málo času, kolegové, proto pro, prosím, dodržujte řečnický čas. Pan Ojt má dvě minuty. Uh, uh, Já bych rád poblahopřál. Je to opravdu velice vyvážená zpráva a výborný počáteční bod, z něhož můžeme vycházet. Um, a socialisté a demokraté rovněž budou rádi spolupracovat v tom, abychom to ještě doladili. My jsme ukázali už minulý týden, že Evropský parlament je schopen dosáhnout konsenzu uh, v ve věci Turecka, eh, například kodaňská kritéria, ta tady jsou velice prominentně vyjmenována. My to podporujeme, tento přístup. Já bych chtěla podpořit velice silně s paní Umen Reuten, která mluví, že chceme dosáhnout jednotného přístupu nikoli pouze ze strany vlády, ale i politických stran a společností v Turecku. To je velice důležité nejen mít ten právní rámec, ale rovněž určitý respekt vůči tomuto rámci. A nechceme nikoho soudit, ale zase kritéria kritika z druhé strany je oprávněná, pokud se něco nedodržuje. A co se týče právních reform, tady musíme si uvědomit, že ehm, zpráva o pokroku komisní ehm, se pozitivně vyjadřuje o tom, čeho se v minulém roce dosáhnout, ale rovněž se detailně zmiňuje o tom, co ještě je třeba udělat a já bych rád eh, s paní Umenrojtnovou v té věci spolupracovat. Ještě dvě věci na závěr. Ehm, Zpráva komise se dívá za sebe, vyhodnocuje. My chceme se dívat ku předu, my chceme dát našim přátelům více výzev, které, více cílů, více otevřených oken. Právě tam, kde i ve vnitrostátní politice by se mu mělo podařit dosáhnout pokroku v těch reformách. A za druhé, ne eh, dívejme se na opravdové úspěchy a nechme se jimi zaslepit. Stále ještě to, e, ty přelomové věci, které jsme nečekali, musíme ocenit, nesmíme e, nad nimi přejít do pořádku, protože si to Turecko zcela zaslouží. Děkuji. Děkuji vám, pane Hovite. Na dvě minuty má slovo Děkuji, pane předsedo. Já rovněž chci poděkovat paní kolegyni Umen Reutnové, která jako vždy znovu výbornou zprávu nám předložila. Je jasná a vyvážená. My na určitých místech určitě ještě chceme trochu přemístit ta těžiště, totiž například eh, svoboda eh, myšlení, svoboda vyjadřování. Tu bychom chtěli vyzvednout, eh, věnovat se jí rovněž zpráva o pokroku komise. Tady velice nediplomatická diplomatický jazyk, což je nezvyklé použila a tady my určitě pokud to bude možné, si to ještě budeme muset vzít e, a propracovat to. Jednak je tam dost široká debata o různých kritických tématech, z druhé strany se o určitých věcech nesmí mluvit, stejně tak e, náboženská svoboda sice pro, to pro liberály nemusí být tak důležité jako pro EPP, ale pokud je tam úplně nějaká základní nesvoboda, tak i tou se musíme zabývat. Já už jsem v minulosti mluvil o rozdílu mezi dimopla, diplomací a demokracií. Je velice pozitivní. Um, že pozorujeme pokrok vůči Arménii. Na druhé straně vidíme opravdové demokratické změny v zemi, tomu se musíme věnovat. A já bych ještě se vyjádřil diplomacii eh, ve dvou záležitostech. Ano, výborné je, že už jsme dosáhli pokroku v záležitosti Armény. Ehm, rovněž doufáme, že i v tom protokolu dosáhneme eh, pokroku. Ehm, tady na druhé straně jsem udíven tím, pokud prezident ehm, Ahmadinejad se vyjadřuje o tureckém premiéru jako o svém příteli a zároveň v Istanbulu přijímá i politiky, jež jsou eh, hledaní, co by zločinci. Takže tady je takový rozkol v tom, nebo, nebo protiklad. Jinak si myslím, že ta zpráva je dobrá a že je výborným východiskem k dalším jednáním. Děkuji vám. Slovo má kolega Weichel na dvě minuty. Signor Presidente, Děkuji vám, pane předsedo. Byla předložena vynikající zpráva. Je velice analytická, eh, poměrně diplomatická a také politická. My jsme politici a proto nás zajímají především eh, politická hodnocení. V této zprávě nacházíme dobrou rovnováhu mezi určitými skutečnostmi, jako ty, že mm, Turecko je mnoha kulturní komplexní stát a má své tradice, sahající až do starověku, a je zapotřebí tedy harmonizovat tamní situaci a je třeba mít velké porozumění. Na druhé straně eh, v posledních letech došlo také k politovánímu hodnocení eh, Turecka ze strany eh, politiků. Takže takovýmto, takovýmto eh, hodnocením bychom měli předcházet. Kolega Lambsdorff už hovořil o tom, že my jako Evropská unie máme velice vyvnuté cítění pro svobody. Zajímají nás práva menšin, eh, svobody, eh, jako je svoboda tisku, eh, rovnost mezi pohlavími a podobně. Zdůrazním také věc, která už je napsána, zdůrazňovaná ve zprávě. Turecko je náš partner i v mírových operacích v operacích, kde Evropská unie spolupracuje s NATEM a Turecko tedy také. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolega Mauro, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k skutečnosti, že máme tolik málo času, zaměřím se na jeden aspekt na základě vynikající práce kolegyně Omen Reuten v její zprávě. Budu hovořit o hodnocení regionální politiky. Turecká vláda využívá skutečnosti, že po mnoho let eh, eh, dokázalo rozv- dokázala rozvíjet velkou stabilitu. Co mám na mysli? Turecko tluče na dveře Evropské unie a učinilo veliký pokrok v tomto směru, aby se přiblížilo EU. Na druhé straně nicméně je tu i ta stránka Turecka, která ukazuje, že na základě e, politiky vůči turecky hovořícím obyvatelům jak na Balkán, jak v Balkánu, tak na Sibiři a jinde, e, se chce stát takovým e, spojenectvím Turkům od východu Evropy a až po Ázii. A, a poté tu jsou vztahy s Iránem, Irákem a Sýrií. A proto se musíme tázat, do jaké míry jsou kompatibilní tyto strategie s těmi obecnějšími politikami Evropské unie. Takže musíme se zaměřit také na toto témata a správně dokázat hodnotit eh, vztahy, které mm, rozvíjí eh, Turecko a musíme tedy uvažovat, eh, do jaké eh, míry Turecko se přibližuje Evropské unii, protože na globální scéně provozuje ještě další eh, strategie. Například tu jsou přátelské vztahy mezi Angličanem a Motakým, ale mohou tu být i strategické cíle, které mohou být důsledkem určité turecké politiky, která je, řekl bych, neoosmanská. Slovo má kolega Hedgkins na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych si pouze rád zde zaměřil na jeden aspekt této výborné zprávy. Já jsem včera měl schůzku s panem Famagustou, s eh, řecko-kyperským eh, starostou a já jsem vždy měl takovou eh, ambivalentní tedy tento starosta z Famagusty se se mnou sešel a e, v vztahu ke Kypru to je stále ještě otevřená rána, nikoli pouze na Kyperském ostrově, ale rovněž s našimi kyperskými a řeckými u našich kyperských řeckých kolegů. A myslím si, že tady v té zprávě musíme zcela jasně prohlásit, že se nám nelíbí, že je to v takové patové situaci. Sice se tam jakoby někde sem tam něco pohne, ale v podstatě je to na mrtvém bodě a z mé zkušenosti, jelikož já ví, znám jak turecké, tak kyperské Turky, které vždy vidí Kypr na prvním místě a Turecko až na druhém, ti tam problém nevidí. Právě starosta Famagusti říká, že jejich vztahy celkově s eh, kyperskými Turky jsou dobré, ale my potřebujeme, aby i Turecko v té věci nějak konalo, nějak se vyjádřilo, čili pokud by se tady dalo novalizovat posílení požadavku na Turecko, aby nebylo, eh, nehrálo tak takovouto hru, protože Nikozia je jediným rozděleným městem v Evropské unii, pokud vůbec ne v celém světě. A e, tyto záležitosti ještě vyřešeny nejsou a já bych rád apeloval na paní zpravodajku, aby se tomu věnovala více, aby posílila tuto část zprávy a pokud to bude potřeba, tak aby přijala i pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má kolegyně Flotr, předsedkyně výboru e, mezi EU e, a Tureckem. Děkuji, pane předsedo je zvykem dávat slovo představitelům delegací poněkud hm, rychleji v diskusi. Eh, zpráva paní Omenreuten je, myslím, vynikající základ pro diskusi a práci našeho výboru a já bych ji ráda poděkovala za její úsilí. Za prvé, protože ta zpráva správně říká ve svých prvních eh, závěrech, jaké mm, pozitivní pokroky byly dosaženy a, a povzbuzuje vlastně, Evropský parlament povzbuzuje turecké úřady a občanskou společnost v Turecku, takže to si myslím, že je velmi pozitivní. Co se týče eh, kritérií z Kodaně, já bych eh, navrhla možná nějaké drobné reorganizace, s tím, že naše vztahy turecký tisk vždycky často eh, hodně komentuje, takže by bylo dobré, aby naše zprávy byly jaksi užitečné a aby posilovaly eh, ta příslušná hnutí eh, odborová, občanská a podobně pro zlepšování jaksi demokracie v Turecku. A No tak si myslím, že by bylo užitečné těm jednotlivým osám eh, základních svobod přiměřenější proporce. Čili nemyslím si, že by bylo příliš moudré uvádět pět odstavců pouze o náboženských menšinách, přičemž eh, samotná, eh, jaksi zásadní otázka odborových svobod je uvedena úplně na konci kodaňských kritérií v jediném odstavci, ačkoliv se to týká práva na stávku, eh, odborovou svobodu. Je to, já si opravdu myslím, téma, které si zaslouží větší pozornost. Totež svoboda projevu. Já si nemyslím, že by každý, jak si, je, ty jednotlivé svobody měly mít tak rozdílně eh, pokrytí v tom textu, jako svoboda vyznání, svoboda slova nebo odborová svoboda. To by, myslím, asi chtělo reorganizovat. A v rámci eh, projednávání s, smlouvy promiňte, ale to je po první diskuse na základě návrhu zprávy a já bych ráda ještě řekla přece jenom pár myšlenek v této diskusi, eh, ještě jsem nedomluvila. Myslím, že chybí odstavec o právech migrantů a žadatelů o azyl. Tam to tam chybí. Víte, že e, na toto téma Rada Evropy napsala poměrně zásadní zprávy a vzhledem k tomu, že znovu e, jednáme o readmisní dohodě, tak si myslím, že by to bylo dost zásadní. A dále navrhuji, já už končím, pane předsedo, já už končím. Měla by tam být explicitní zmínka o perspektivě vstupu do Unie. Včera jsme hovořili o e, výsadním postavení Maroka a myslím si, že to úsilí, to monitorování, které žádáme od e, Turecka, tak to by mělo se opírat o reálnou perspektivu vstupu do Unie. Jinak, jinak bychom mohli být právem kritizováni za organizování e, partnerství dvojího typu, protože eh, ten eh, zvýhodněný statut je daleko méně eh, svazující než toto. Děkuji vám za to, že to jak si uznáváte, nicméně naposledy jsem vám ponechal více času. Anci Giorgio, Děkuji. Blahopřeji Blahopřeji paní Omen Reuten za její velice objektivní eh, zprávu. To skutečně odráží realitu v Turecku, upozorňuje na řadu negativních jevů a náš parlament by toto měl nadále zdůrazňovat. Bohužel eh, turečtí pracovníci eh, nepožívají taková práva jako třeba právo na stávku. Armáda zdaleka není eh, zcela pod kontrolou politiků. Organizace vztahů s Arménií by neměla sloužit za záminku eh, v komunikaci. A není pravda, že PKK eh, napáchal krvavé skutky tomto roce. Potom, co se týče Kurdů, prostě je potřeba jít dále, je potřeba, aby byly odstraněny všechny nedemokratické e, principy, které tam e, fungují a je potřeba, aby mohlo být právní stát prosazen. Co se týče Kypru, co e, máme žádat? Turecko musí respektovat všechny dokumenty, které podepsalo. Turecko se zavázalo otevřít Kypru své přístavy a letiště letiště a to neučinilo. Zavázalo se urovnat své vztahy s Kyprem a to neučinilo. Zavázalo se přispět k vyřešení kyperského problému a nemůžeme e, zůstat jenom u slov a u papíru. Je potřeba skutečně vyřešit tento celoevropský problém. A nesmí zaznívat, že Evropská unie jak si Turecku daruje eh, některé podmínky. Co, co, je, co se zeměmi, které nedodržují základní práva? Eh, to není možné. Kromě toho Turecko samozřejmě zaznamenalo i pozitivní vývoj, my to vidíme, my to konstatujeme a my, Kypšané, vás žádáme, abyste se inspirovali naší zkušeností země sousedící s touto kandidátskou zemí, abyste dobře uchopili tu situaci v Turecku. Pan Kovače, dvě minuty. Grazie, signor Presidente. Много благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Омен Ройтер за балансирания и обективен доклад. Já bych rád poděkoval paní Omen Reuterové za vyvážený no a kvalitní zprávu. My uznáváme, že Turecko dosáhlo pokroku e, například v hospodářství, v oblasti lidských práv. Ano, rovněž dosahuje pokroku, pokroku ve vztahech vztazích se sousedními zeměmi, ale rád bych upozornil na dvě záležitosti. Víte, že existují problémy ve vztazích mezi Tureckem a Bulharskem. Tam je taková dohoda, která stváří pro, vytváří problémy a rovněž bulharští utečenci. Tam bych ráda, aby to paní Omen Reutnová rovněž do té zprávy zapracovala. Z mého hlediska je trochu znepokojivé, pokud eh, turecký minister zahraničí navštěvuje určité balkánské státy, například eh, v Sarajevu prohlásil, že otománská přítomnost na Balkánech byla pozitivním jevem. A eh, minister zahraničí říká osmanská přítomnost a že chrání velké části balkánské populace a že, a že tedy osmané chránili Balkány. To není pravda a já si myslím, že to by neměl turecký minister prohlašovat, pokud Turecko opravdu chce do Evropy. Děkuji. Pan Nikolas, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také rád řekl, že je velice důležité eh, zmiňovat se o vztazích dobrého sousedství s touto sousedící zemí. Tento text je podle mého názoru uspokojivý a vyvážený, ale chtěl bych upozornit na to, že některé akce ze strany Turecka by mohly být považovány pouze za jakási gesta dobré vůle, jako tomu třeba bylo v případě kurdské otázky a Arménie, ale nelze pozorovat skutečnou změnu, co se týče Turecka a jeho vztahů se sousedními zeměmi. Co se týče kyperské otázky, tam bych rád řekl, že budeme muset čelit eh, nebezpečím, kterým eh, dnes Kypr čelí a sice nebezpečí, že bude kolonizován Tureckem. Myslím si, že náš eh, kolegyně by mohla doplnit větu v tom smyslu, že je potřeba zamezit jakékoliv snaze o kolonizaci Kypru. A také by eh, bylo třeba doplnit, že, Kyp, že Turecko nic neudělalo eh, ve směru ke Kypru, žádné své závazky nedodrželo. Tady mm, kolegové hovořili o eh, jednání se starostou Famagusty a my máme jakési mm, strašidelné město na Kypru. Je to strašidelné město od roku 74 čtyři. A měli bychom v textu také napsat, že ankarský protokol by měl být okamžitě eh, eh, implementován a kromě toho otevření kapitoly o energetice Proti tomu já se stavím zcela jasně. Děkuji. Děkuji. Pan Bosko, dvě minuty. Děkuji, u voorzitter. Uh, Ik wil ten eerste Ria Omen-Ruiten bedanken. Děkuji. Já děkuji paní Reuten, Předložila, myslím, dokument, který je dobrým základem. Tento dokument je vyvážený jako obvykle a já bych eh, se eh, chtěl zmínit o otázce rovnosti příležitosti. Eh, například co se týče eh, práv homosexuálů, to je dobrá věc, je třeba ale také hovořit o, o eh, v právech mezi pohlavími a o pozitivních etapách, jako například co se týče Arménie, kde byla mm, přijata historická opatření. Situace s Kurdy se také zlepšila, parlament o tom hovořil už leta. A Je jasné, že ta situace je složitá, ale turecké úřady jak si se toho chopili statečně, je potřeba je podpořit a e, trochu více rozvést tento aspekt. Co se týče svobody vyznání, to je velmi důležité a je potřeba, aby práva křesťanské menšiny byla e, chráněna, ale musíme vidět věci v celku. E, svobodu vyznání, Eh, ta se netýká pouze eh, křesťanské menšiny, svoboda vyznání v Evropě se týká všech náboženských menšin. A evropský komisař eh, konstatoval, že bilaterální vztahy mezi Slovinskem se, se Slovinskem, s Chorvatskem by se měly zlepšit a obecně si myslím, že by bilaterální vztahy eh, měly zaznít v této zprávě. Co si o tom myslí zpravodajka? Děkuji. Slovo má poslanec Kopan, dvě minuty. Eh, Děkuji. Také chci poblahopřát zpravodajce. Opět předložila velice vyvážený eh, text. Chci zúraznit jen dvě věci a přála bych si, aby paní zpravodajka se k ním vyslovila. Za prvé, ankarský protokol. Ve zprávě z minulého roku se žádalo o lhůtu, o aplikace a ratifikace tohoto protokolu. Letos nejen, že takováto lhůta není obsažena, dokonce se navrhuje, že se e, může zahájit vyjednávání o energetice. Jak je tedy možné, ptám se, že stát, který vyjednává ze 26 27 členských eh, států, eh, může otevřít další kapitolu. A pak je to otázka dvou malých ostrovů, Simvros a Stenedos. Podle mne se říkalo v té minulé zprávě, že je třeba uchovat hm, více kulturní um, ráz těchto ostrovů, ale ty tu teď nejsou zmíněny v té zprávě pan na dvě minuty. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit krátce, ani nepotřebuji ty dvě minuty. Chtěl jsem pouze poblahopřát jménem mé politické skupiny paní Emen Reutnové, která vyrobila opravdu stručnou, ale velice obsažnou zprávu, což je veliký výkon, zpráva je vyvážená, zmiňuje se o všech oblastech, jen bych rád upozornil na odstavec 32, kde se domnívám, že snad by to chtělo trochu posílit to, co je v něm obsaženo, je eh, opravdu eh, trochu eh, takovým Eh, zklamáním, když mluvíme o kapitolách a zároveň embargo vůči Arménii. Eh, tam je veliká arménská diaspora a to memorandum porozumění bylo podepsáno, protokoly byly podepsány a okamžitě další den eh, turecký ministerský předseda hned řekl oficiálně, nezávisle na tom, co se událo, on nemá úmysl to protlačit tureckým národním eh, shromážděním, kde má většinu, pokud se nevyřeší otázka na horního Karabachu. Eh, to si myslím, že vysloveně nahrává hm, těm nacionalistickým sílám a právě Azerbajdžánu, kde samozřejmě tam byl tlak, aby se s Armény domluvili a okamžitě se cítí znovu na koni a hm, vláda znovu tak hrdě prohlašuje, že oni mají právo si na Horních Karabach znovu dobit silou. Čili tady musíme posílit, aniž bychom dávali nějaké podmínky, ale měli bychom jasně říct, že se zdá, že turecká vláda e, znovu couvla od těch e, příslibů. Jinak e, v ostatních otázkách jsem velice spokojen, zabývá se opravdu vším, čem těmi vraždami cti, které se konají na ženách, syrská otázka, otázka řeckého pravoslavného semináře a tak dále. Pan předseda přerušuje. Tedy ano, děkuji a čekáme na další zprávu. Děkuji vám. Jako poslední pan Papadopoulos. Pane předsedo, eh, Zpráva paní Omen Reutern je velice diplomatická, zdůrazňuje pokrok v určitých aspektech, ale jsou tu také velké problémy, které ještě Turecko musí uznat je třeba vynákládat tlak na to, aby byly zrychleny reformy, aby byly aplikovány zákony, aby byly prováděny a nejen, aby byla jakási politika komunikace. Ehm, jsou tu otázky ehm, práv žen, rovnosti mezi ženy a mužemi, muži, ehm, otázka armády. Můžeme souhlasit s tím, že v eh, otázce kurdu došlo k určitému pokroku, nicméně neměl by to být ten komunikační trik, co se Kypru týče, eh, nebyl proveden ankalský protokol, nebyly normalizovány vztahy a Turecko se ani nehnulo v této kyperské otázce. Pak je to otázka eh, tureckého turecké, eh, turecké armády, která okupuje 37 území Kyperského ostrova, dochází k jakési kolon, kolonializaci a um, jsou zablokovány například letiště, uzavřelo se město Famagusta, nehledě na to, že, mě, eh, že OSN žádali otevření města. Eh, pak je to otázka eh, příbuzných uprchlíků a lidí, kteří zmizeli a jsou neznámo kde. Takže pokud my chceme hovořit o možné otevření kapitoly energie, tak bychom měli uvažovat také o sankcích, které už by mohly být zahájeny od prosince. To, co se děje na Kypru, musí podle mého být zdůrazněno v tomto návrhu usnesení. Děkuji vám, paní Papadopoulos. Pan Filory za komisi eh, teď eh, také přispěl do debaty. Prosím, eh, nemluvte více než pět minut. Děkuji, pane předsedo. Já se nedomnívám, že bych vyčerpal celých pět minut No to, abych eh, vyjádřil hodnocení komise mm, této zprávě. Považujeme ji za velmi vyváženou, přesně odráží situaci v Turecku, podle našeho názoru velmi korektně a přesně hodnotí, k čemu došlo v minulém roce, eh, uvádí i řadu perspektiv ohledně toho, co ještě bude potřeba v Turecku vykonat, aby došlo k pokroku v jednotlivých oblastech, které tato zpráva pokrývá. Možná by si to sloužilo ještě zamýšlení třeba eh, proporce jednotlivých eh, svobod eh, v porovnání s jinými svobodami, tak jak říkala paní Flotr před chvílí, možná také by bylo možné uvažovat eh, o nastolení větší rovnováhy mezi jednotlivými základními svobodami, které si zaslouží stejně pozornosti jako, jako ty, které v textu jsou, a, nebo eh, které jsou vyjádřeny více. Eh, předlož, předal jsem naše úvahy týkající se ustanovení preambule o zprávě komise a poprosím vás, abyste se s tím seznámili. Pokud odkazujete na zprávu komise, tak eh, abyste prosím uvedli, že určité omezené pokroky nastaly v průběhu loňského roku, to mm, asi neodráží eh, obsah a, tón naší zprávy, ale jsme samozřejmě otevřeni další diskusi. Ale rád bych zdůraznil, že ta zpráva je opravdu velmi kvalitní a, a blahopřejeme vám k tomuto textu. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Filori. Jako každé diskuze bude uzavřena zpravodajkou. Takže prosím, paní Menrojten. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych se vrátit k několika bodům a poukázat na hlavní linie. Například Nelze ve zprávě, která je omezená určitým počtem stran, zašlenit všechny detaily zmíněné kolegy. Když slyším, jak říkal kolega, že o Bulharsku by bylo zapotřebí napsat více, ale o Bulharsku už se psalo loni. Já se snažím udržet určitou vyváženost té zprávy a chci se dotknout především kritických bodů, které požadují kritické hodnocení, ale také chci znít pozitivně a objektivně e, tam, kde turecká společnost vykonala pokrok. A je třeba ještě konkretizovat dál tento pokrok. To je tedy moje E, pozice, pane předsedo. Prosím, kolegové, snažme se uchovat tuto vyváženost ve zprávě. A teď k politickým eh, kritériům. Jako už jsem řekla, spolupráce s Evropskou unii eh, a její přistoupení Turecka k Evropské unii eh, spočívá na plnění korenských kritérií. A podle mne eh, společnost musí respektovat jak kolektivní, tak individuální práva, která nejen musí být zapsána tedy v nějakém právním systému, ale také v duších a srdcích lidí. Takže je škoda, že paní eh, Flotr neslyšela začátek mé prezentace. Slyšela by totiž, že já jsem kladla velký důraz právě na um, sociální práva, na práva odborů. Um, otázka práva na stávku, uh, která byla důležitá minulý týden, tak tomu já přidám jeden pozměňovací návrh. Ale paní Flotr, je důležité zakotvit také eh, náboženská práva. Nejde o nějaké drobné menšiny, eh, například v souvislosti s alevity. Ne. A je eh, možné určitě vykonat mnohem víc. Doufám, že nebudou předloženy v tomto smyslu eh, pozměňovací návrhy a věřím, že náboženská svoboda a je nutnost její dodržování bude dostatečně zdůrazněno. A potom ohledně tedy objektivního hodnocení není e, nutné vybírat si nějakou stranu. Skupina Odon, eh, která dostala obrovskou eh, pokutu, je jasným eh, příkladem, ale my bychom, pane předsedo, se měli především snažit pomoci Turecku, aby vytvořilo takový systém sdělovacích prostředků, který bude prospěšný celému státu. A samozřejmě nezapomně na to, že jsou situace, které nejsou příliš zdravé ani v jádru Evropské eh, unie. Práva žen jsou zahrnuty do jednoho odstavce. Samozřejmě mohla bych tam dodat celou řádku takovýchto ostavců, ale myslím, že by nemělo být předloženo příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Pak otázka eh, vztahu se sousedy, to je především tedy Kypr a Řecko. V loňské zprávě, a to chci připomenout kolegům, tato otázka byla začleněna do zprávy. A připadalo by mi tedy absurdní opět v září 2009 tedy to hm, jmenovat znovu. A proto v odstavci 28 píšu, že vyžadujeme e, plnou, plné provádění a to bez váhání. Pak jsou určité hm, texty o NATO a o Kypru, pokud Turecko uzná Kypr, tak se všechny tyto problémy vyřeší, to je samozřejmé. I energetická politika musí být lépe upravena, to všechno je logické. ale je třeba také pokročit vpřed, jak se píše v té zprávě. A tyto kroky vpřed musí vykonat turecký stát. A my je chceme takto jaksi podnítit, aby tyto kroky učinili. ale i eh, kyperští Turci eh, musí přiložit svou ruku k dílu. Takže nestačí jen eh, deklamovat dobré úmysly, je třeba přejít ke konkrétním činům, je třeba přejít k vyjednávání o Kyperském ostrově. To je cíl. Takže, pane předsedo, myslím, že v hrubých rysech jsem ilustrovala tuto zprávu a odpověděla kolegům. Děkuji jim eh, za slova chvály a teoreticky bychom měli hlasovat v únoru. Doufám, že se nám podaří do té doby naleznout eh, většího koncensu, abychom tady dal jasný signál Turecku. Děkuji. Děkujeme paní zpravodajce za její závěrečné slovo. A zakrátko přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je výměna eh, názorů eh, s paní Ashton, vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční eh, záležitosti a místo předsedkyní komise. Chtěl bych ještě vám sdělit několik informací ohledně dalšího postupu. Pan Hedgkins eh, má poznámku k jednacímu řádu? Je to k jednacímu řádu. Promiňte, pane předsedo, pouze stručně k té poslední věci, již jsme se zabývali. Máme nějaký časový rozvrh pro předkládání pozměňovacích návrhů a tak dále? To máte pravdu. Pozměňovací návrhy. Lhuta je 12. 12 hodin. To bylo třeba upřesnit. A teď se vrátíme tedy k uvedení eh, následujícího bodu na pořadu jednání. Očekává se mnoho žádostí o slovo. A může se stát, eh, že Těchto žádostí bude tolik, že nebude možné splnit všechna tato přání, protože eh, paní Ashton to nemůže být díle než, déle než dvě hodiny. Uh, proto jsme tedy eh, přijali žádosti o slovo ze strany politických skupin, které byly rozděleny podle Dontova systému. To je, každá politická skupina má velice přísně rozdělený čas. A já se předem omlouvám vám všem, kolegyně a kolegové, za to, že vás eh, budu muset eh, vést k dodržování tohoto harmonogramu a budu velice přísný. Takže pokud eh, přestoupíte vám udělený čas, nezbývá mi nic jiného. Já vím, že je to velice nepříjemné, ale budu vám muset odebrat slovo. A po tomto úvodu bych chtěl požádat paní Ashton, aby vstoupila mezi nás a abychom mohli zahájit názoru. Dobře, eh, pokud se tedy můžeme um, už usadit na svá místa, můžeme také zahájit eh, výměnu názorů s paní Barankou Ashton, kterou zde vítáme. Je pro nás velikou ctí, že vás zde můžeme přivítat v tomto výboru dá se říci, jen pár hodin eh, po eh, té, eh, co jste byla navržena této funkce. Jedná se o zahraniční politiku Evropské unie a o finanční prostředky, které komise přijímá, aby mohla plnit tuto úlohu. Jedná se o také koordinovanou diplomatickou společnou činnost 26 členských států Eh, jedná se o řadu mírových misí, které podniká Evropská unie ve vztazích se sousednícími zeměmi a s dalšími zeměmi. Takže eh, jedná se o tuto velice rozsáhlou politiku, která díky mm, vstupu v, platnosti, eh, v platnost Lisabonské smlouvy mm, takto silně přispívá k dalšímu rozvití zahraniční činnosti e, a k té, k té stávající situaci samozřejmě přispěly i vynikající osobnosti jako mm, pan Solana a také paní Merkel. Je třeba zde přivítat tedy paní místopředsedkyni komise a my bychom si přáli, aby tato schůzka se mohla odehrát už v době, kdy začne mandát vaší komise. E, to znamená, že váš mandát by tedy už byl odsouhlasen e, svobodně zvoleným Evropským parlamentem, který e, by tedy odhlasoval začátek mandátu nové komise, ale víme, že došlo ke zpoždění v ratifikaci Lisabonské smlouvy, což způsobilo také určité zpoždění v začátku zbytku mandátu mm, komise. Proto tedy eh, postupujeme spíše prakticky. Eh, snažíme se eh, postupovat tak, jak nám to teď Lisabonská smlouva umožňuje a proto jsme se rozhodli, že tedy se sejdeme s vámi a vy Očekáváme, že se s námi podělíte o výzvy, které vás čekají za tohoto mandátu. Ohledně tedy eh, návrhu na komisaře. Eh, šéfové vlád a hlavy státu se rozhodli, eh, že jmenují na toto místo už člena stávající komise. A já mohu říci, že toto je volba, kterou můžeme mm, chápat jako pozitivní přání pro skutečně komunitární zahraniční politiku, protože už je legitimizována Evropským parlamentem. Stávající Evropská komise už měla souhlas Evropského parlamentu, což také implikuje kontinuitu eh, v činnosti eh, a součinnosti mezi institucemi. Eh, my vám přejeme hodně štěstí, paní komisařko a přejeme si, abyste nadále byla tak vnímavá a tak pozorná eh, k součinnosti mezi našimi institucemi. A přeji vám hodně štěstí eh, do vaší práce. V následujících týdnech se budete zabývat přípravou vytváření eh, Evropské diplomatické služby. Lisabonská smlouva u tohoto bodu žádá konzultaci Evropského parlamentu v duchu loajální spolupráce a meziinstitucionální e, spolupráce, o které už jsem zde už hovořil, teď e, doufám, že zajistíte, aby náš výbor se mohl plně účastnit rozprav, které budou předcházet a budou doprovázet e, příslušné legislativní návrhy. A teď tedy bez dalšího bych chtěl předat slovo paní Ashton a prosím ještě jednou kolegy, aby se ve svých projevech omezili na svůj řečnický čas a doufám, paní komisařko, že vám bude stačit 10 minut k vašemu vodu. Uh, Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, Nejdříve bych ráda chtěla poděkovat za tu čest, že mohu dnes před vás předstoupit. Byla jsem velice potěšena, když jste odkazoval na skutečnost, že moje že všichni si uvědomují, jak velice um, tento parlament s tím a máte pravdu, pane předsedo, že um, se ráda budu v parlamentu objevovat co nejčastěji, jak mi to moje povinnosti umožní. Rovněž bych ráda, pokud dovolíte, k tomu dodala, že ten výbor a e, jiná, jiné úkoly, jimiž jsme se zabývali, že to nebude pouze u těch příležitostí čistě pracovní, kdy zde přijdu, ale že i pokud budete mít něco vy, tak budete mít ten pocit, že se na mě kdykoliv můžete obrátit. Pro mě je dnes veliká chvíle, protože včera vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a já jsem měla tu možnost eh, to jakoby oslavit za přítomnosti právě europoslanců a eh, ráda hm, slíbím, že budu respektovat eh, názory členských států Evropské unie, občanů a budu plnit vše, co je mi uloženo, budu spolupracovat s předsedou Rady, komise i ministry zahraničí všech 27 členských států a samozřejmě jako místo předsedkyně Evropské komise budu spolupracovat i s komisí v jejím tvaru, tak jak vznikne. Rovněž s vámi se scházím v duchu toho, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak nejlépe své budoucí vztahy budeme utvářet, jakým způsobem budeme dobře, pragmaticky a otevřeně komunikovat. Vím, že už bylo mnoho otázek položeno, například zda mé zkušenosti jsou ty nejvhodnější. Já jsem však nikdy nebyla uh, Eh, někým, kdo považoval práci pouze za nějaký úzký mandát. Já už mám dlouhé zkušenosti ve vyjednávání, advokací a budování eh, konzensu, eh, porozumění a zejména v nedávné minulosti doufám, že parlament zváží, že jsem tyto zkušenosti získala, které mi pomohou tuto funkci vykonávat. Získala jsem rovněž zkušenosti eh, v um, diplomacii, zejména z hlediska výzev, před nimi stojíme, právě budování vzájemné důvěry, um, budování nějakých pout, jež umožní lidem spolupracovat a um, iniciativ, jež eh, lidé mohou, eh, jež se mohou ujmout. My se můžeme učit a zároveň pracovat. Můžeme pracovat i v koloárech, nikoli pouze um, na scéně. A doufám, že i má práce jako ministrině spravedlnosti, jako členka eh, vlády eh, v nebo představitelka vlády v eh, angli- v britské sněmovně lordů, eh, v práci po zdravotnictví. To vše přispělo k mým zkušenostem, než doufám oceníte. A doufám, že i ta spolupráce, ty navazování vztahů se Spojenými státy, eh, Čínou a Ruskem, posilování vztahu, že i to oceníte. A eh, byla jsem opravdu poctěna a um, um, Eh, ráda, když jsem zjistila, že všech 27 členských států se rozhodlo eh, mi eh, tuto funkci udělit a zároveň, že se jí mohu ujmout, jsem byla překvapena paní Fero Valnerová, pan Solana, to byly osobnosti Evropské unie a opravdu oni zde vybudovali znamenité základy pro mou práci. Nechci zabírat příliš mnoho času, chci jenom potrhnout, že naše hodnoty jsou společné a že já na nich budu budovat. My už mluvíme velice jasným, přesvědčivým jazykem o těch výzvách, před nimi stojíme. My jsme největším poskytovatelem humanitární pomoci, projektových fondů. Máme půl milionu spolupracovníků, ale musíme udělat ještě více pro to, abychom byli vnímáni, že Evropa opravdu opravdu má sílu, eh, že je to někdo, s kým se musí ve světě počítat. Zároveň musíme svádět dohromady tu práci, jež konáme na, ve všech částech světa, tak, aby vše do sebe zapadalo krásně jako mozaika a aby vše eh, ladilo. A co je nejdůležitější, uvidíte, že nejbližších pár týdnů eh, strávím na tom, abych dopracovala návrh, jak bude vypadat, jak bude pracovat ta Evropská služba pro vnější záležitosti a že budou spolupracovat s Evropskou radou i komisí na tom, aby nové diplomatické služby, které vzniknou, takové celostní, byly opravdu váženy členskými státy a byly i zcela neopakovatelné v tom, eh, co budou konat. Děkuji vám, paní Ashton. to, jak stručně a věcně dokážete hovořit, nám velice napomáhá v této debatě. Nejdříve promluví čtyři řečníci, každý bude mít dvě minuty a posléze vy budete moci opět odpovědět paní Ešten. Jako první promluví pan Salafranka, koordinátor EPP. Dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedo paní Ashton. Jménem EPP bych vám chtěl poblahopřát k vašemu jmenování a děkuji vám, že jste tak brze, brzy e, přišla do našeho výboru. Považujeme to za projev dobré vůle zapojit parlament a červ, v lednu se eh, seznámíme s dotazníkem, s vašimi odpovědmi, eh, co se týče především eh, zahraniční služby. Co se týče EPP, nás by zajímalo, zda jste připravena v tomto mm, předběžném období zapojit parlament, samozřejmě při plném respektování mm, tedy jednotlivých pravomocí. Víte už, která oddělení budou přímo vám podléhat v rámci z politiky spolupráce Mm, pomoci, co bude svěřeno ostatním komisařům, kde budete mít eh, kancelář, která bude tedy pomáhat radě a komisi. Jeden z, eh, z vašich eh, krajanů říkal, že toto nepovede k, k žádným uh, velkým jaksi strukturám v Moskvě, ve Washingtonu a v Pekingu, ale o to nám nejde. Uh, jde nám o to, abyste měla uh, zahraniční a bezpečnostní politiku, která uh, jaksi bude viditelná a konzistentní, jak jste říkala. My očekáváme od vás návrhy mm, a uh, buďte si buďte přesvědčená, buďte jaksi angažovaná za evropskou kauzu a lojální vůči institucím. To je to, co bychom si představovali. Co si myslíte o tom, že všech 27 zemí se nemohlo jednomyslně shodnout na mm, kandidatuře předsednictví eh, v OSN jeden z vaš, jednoho z vašich kolegů a, a našeho výboru? Co si o tom myslíte? Musíme bohužel přesně držovat čas. Jako koordinátor za SAD, pan Vigenin, prosím, dvě minuty. Vážený gospodin předsedatel, uvažujeme gospožu Ashton. Vážený pane předsedo, paní baronko, jménem skupiny socialistů a demokratů vás vítám rovněž zde na půdě parlamentu poprvé ve své nové úloze vysoké představitelky a předsedkyně místo předsedkyně Evropské komise. To jsou vlastně dvě stránky stejné funkce, které se nedají oddělit, i když vaše oficiální slyšení bude až v lednu. Já jsem přesvědčen, že už naše dnešní diskuse bude velice významná právě ve světle toho, že vzniká nová Evropská komise. A skutečnost, že už ve svém druhém dní ve funkci jste navštívila právě nás, nám znázorně, jak těsně s námi chcete spolupracovat. Jedin, s jediným přímo voleným orgánem Evropské unie, což je velice dobrá Eh, vyhlídka, protože Lisabonská smlouva, jež včera vstoupila v platnost, nikoli pouze vytvořila své místo, ale rovněž vás obdařila novými, eh, novými kompetencemi. A vy v nejbližších týdnech a měsících budete muset dát všemu tvar, protože budeme fungovat v novém systému budete schopna si najít eh, své místo, rovněž vůči různým komunitám, vůči vládám v členském státu a já vám přeji mnoho úspěchů ve vaší práci. Uh, a pak ještě otázky. Uh, v vztazích s Ruskem už vidíme určité kladné signály. Prezident Metěvev v nedávném projevu řekl, e, se zmínil o modernizaci, o e, nespravedlivých volbách a e, boji s korupcí. Co si myslíte, že by Evropská unie měla udělat ve vztazích s Ruskem, kde je jednak příležitost, jednak obrovská výzva a jak má Evropská unie v úmyslu oživit dialog s Ruskem o lidských právech, které, kde se nedodržuje právo? Děkuji, pane Vigenine. Slovo má za Alde Paní Nejc na dvě minuty. Pane předsedo, eh, paní vysoká představitelko, vážené kolegyně a kolegové, při vašem jmenování, paní eh, vysoká představitelko, bylo učiněno mnoho fotografií a jedna z nich obletěla svět. Ukazuje skupinu čtyř eh, lidí, které se hrdě usmívají. Je tam eh, předseda komise Barroso a je tam pan Reinfeld, což je předseda švédské vlády. Pak je tam Emmanuel Rupe a na druhé straně stojíte vy. Tato kompozice ale neukazuje, jak důležité bylo jmenování osob do těchto dvou funkcí. Ukazuje to, že e, předseda komise a předseda rotujícího předsednictví e, si chtějí udržet e, své vedoucí postavení. Jak se chcete probojovat s tímto labirintem? jak chcete předcházet také kompetenčním konfliktům. Co se týče zahraniční služby, tedy té diplomatické služby, někdy eh, v dubnu by se rada měla vyjádřit o návrhu komise který bude eh, dojednávan také eh, s parlamentem. A vy jste řekla, že to je jedinečná příležitost. Skutečně můžeme vybudovat eh, autentickou diplomatickou evropskou službu. Nepochybně je třeba stanovit, jaká to budou práva, povinnosti, je třeba také respektovat národní hrdost. Jak to všechno chcete skloubit? Děkuji vám, paní Nejc. Za skupinu zelených paní Lunáček dvě minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Paní Varanko Aštanová, jménem Zelených bych rovněž já vás ráda přivítala v Evropském parlamentu a poděkovala vám, že tady dvě hodiny stávíte. Paní Varanko, Evropa potřebuje silnou, sjednocenou společnou tvář, jeden jediný hlas, který bude jasně znít um, směrem ven a který právě takovou rozstříštěnou koncepci té bezpečnostní politiky svede dohromady a rovněž prevence konfliktu, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě, um, této bezpečnostní police dáme nový směr. To potřebujeme, abychom bojovali s nacionalismem, egoismem, například tak, jako to bylo v případě války v Iráku Eh, paní Aščanová, vy jste známá ve vlastní zemi jako taková proevropská politička a já doufám, že to se i zde takto prokáže. Jak však chcete zajistit, aby vaše práce, já to tak to nazvu, že nebudete prodlouženou rukou britského ministerstva zahraničí. Já v to doufám, vy naši podporu máte. A koherence, soustavná politika směrem ven i směrem eh, do Evropské unie potřebujeme podporovat eh, rozvoj a jakým způsobem to chcete nastavit ta stavidla. Například reforma Spojených národů, která střednědobě, dlouhodobě by tam měla mít i společné místo pro představitele Evropské unie, jak to vidíte vy. A ještě k Balkánu. V Bosně eh, tam se v, v ústavních otázkách nic neděje, je to na mrtvém bodě, jak to chcete řešit, tak aby rovněž i Bosna eh, Hercegovina měla možnost té vidiny evropské integrace. A otázka Kotova. Jste pro okamžité započití dialogu o vízech a liberalizace víz pro kosovské občany? občany, tak jak rozhodl Evropský parlament v té věci. Děkuji vám, paní Lunaček. Slovo má tedy paní Ashton. A prosím vás, paní Ashton, snažte se zachovat pět minut ve vaší odpovědi. Prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. V těch pěti minutách samozřejmě nebudu moci pohovořit eh, podrobně. Paní Salfranko, děkuji za vaše blahopřání a Myslím si, že se správně se snažíte vidět eh, tu prominenci mých vztahů s parlamentech. Já pouze mohu říci, že v rámci smlouvy budu parlament plně respektovat. A jak to bude vypadat eh, v praxi? To si musíme určit sami. Je zcela jasné, že odpovědnost eh, spočívá zcela jednoznačně na mm, a spolupráci s parlamentem, ale nikdy jsem se nevyhýbala tomu, abych jasně prohlásila, že parlament zde musí mít prominentní místo v diskusích, jež k tomu rozhodnutí povedou a tak tomu i bude. A k otázce toho, zda se zastaví provoz, takzvaně ne. Já chci, aby ten provoz byl plynulý, ale představuji si to tak, že eh, společně v takovém jakoby sboru, ale zároveň eh, patřičně hlasitě budeme podtrhovat ty hodnoty, jež jsou pro Evropu rozhodující a že budeme fungovat lépe. Ptáte se na určité neshody, například týkající se toho kandidáta pro místo ve Spojených národech. Není to překvapivé, máme 27 členských států, tam jsou různé názory a já chci spolupracovat se všemi z nich, abych vždy našla to, co nás spojuje. E, nemám na mysli ovšem nejnižší společný jmenovatel, ale ten nejvyšší. Děkuji rovněž představitel socialistů, kteří blahopřejí. Ano, je to o těsné spolupráci. Já jsem byla na štokholmském summitu, já jsem poslední rok byla na všech summitech s Ruskem a to, co říká pan prezident Medvěděv, je zajímavé. Například o způsobu, jak chce přistupovat k, k otázkám budoucnosti Ruska. My musíme s nimi úzce spolupracovat. Samozřejmě, že jsme mluvili o otázkách energetiky, a v tom dialogu musíme pokračovat. Ehm, zároveň v otázce eh, právního státu, lidských práv, tam musíme vést ten dialog dále. Jak už jsem řekla, měla jsem tu příležitost i naslouchat tomu dialogu, který probíhal a já jsem měla, sama jsem vedla rozhovory s komisařem eh, jako komisařka obchodu s mými ruskými protějšky, takže tam už rovněž se něco odehrálo. Děkuji rovněž blahopřání skupiny Aldy. Eh, tam nebudeme eh, vše zakládat na té fotografii, to byla náhoda, já jsem prostě přišla do místnosti, fotografie se konala, ale já budu mít eh, s eh, předsednictvím eh, večeři a ze Španělskem budu dnes odpoledne jednat je důležité, abychom využívali tu energii těch rotujících předsednictví a využívali to, těch příležitostí, které nám dává to, že určitý členský stát má nějakou iniciativu. A zároveň to skloubuje s mou rolí. Zároveň si musíme najít tu správnou cestu. Já nepochybuji o svých schopnostech, kontrolovat a zvládat tu úzkou spolupráci s kolegy a zároveň si hlídat tu svoji úlohu. Um, ta služba, Evropská služba pro vnější záležitosti, ta diplomatická služba, ano, já se budu snažit nacházet cesty pro to, abychom byli tou vůči silou v celém světě. A rovněž, já tomu někdy říkám, ta neobakovatelná síla naše, ta tam musí se projevit. Děkuji rovněž paní Lunáček. Ano, mluvíte o jednom jediném hlasu. Já nebudu prodlouženou rukou britské vlády. Mně jmenovalo 27 členských států a stejně tak, jako to bylo v otázce eh, toho komisařského postu eh, pro obchod. Já jsem známa jako proevropská, ale budu nezávislá. Eh, to bude pro mě opravdu důležité, rovněž ta konzistentnost jednání a Spojené národy. Vysoký představitel má mluvit mluvit eh, jménem všech 27 členských států, tak se to dohodlo, tak to vidím já. Bosensko. Eh, tam ještě se to musí hodně udělat. Já už jsem vedla diskuse, rovněž tam byla ta hoda Berlin Plus a jakým způsobem můžeme využít eh, tady bohužel se nemohu věnovat podrobnostem. A vízový dialog s Kosovem, tam rovněž ještě ty diskuse musí pokročit dále. Ještě toho je hodně, co se musí vykonat. Děkuji vám, paní Ashton. Případně se můžeme vrátit ještě k doplnění určitých odpovědí. Já jsem si udělal několik poznámek, pokud bude čas, tak bych se vás ještě na něco rád zeptal na závěr. Ale teď za ECR má dvě minuty pan Tanok, prosím. Pane předsedo, paní Aštonová. Za prvé, vaši e, laboristická kolegyně Marie Hanipy mě osočila, že já jsem byl proti tomu, aby se stala vysokou představitelkou žena. To je úplně absurdní. Já se obávám o vaše zkušenosti a kvalifikace. Já mám vysokou velký, eh, velice si vážím paní Ferro Waldnerové, to byla bývalá ministrině zahraničních věcí Rakouska. Rovněž eh, pan Solana byl ministrem zahraničí Španělska a byl generálním tajemníkem NATO, než se zhostil své funkce. Tady máme přece ministry zahraničí, kteří by se byli schopni té funkce zhostit eh, mnohem lépe. Tedy moje skupina se vás ptá, proč si myslíte, že vy máte lepší postavení, abyste opravdu tuto úlohu vykonávala. A teď další další otázky. Nejdříve FSP. Jaké snahy vyvinete na samitu Evropské unie s Ukrajinou, aby se ruská vláda nevměšovala eh, v, eh, vol, do voleb eh, ukrajinských a jak to bude v průběhu těch voleb vypadat? A Nagorný Karabach, Jižní Kaukaz, jak vy interpretujete ta štváčská prohlášení Azerbajdžánu, že se silou znovu zajmou Nagorný Karabach a když říkáte, říká Turecko, že tou vstupní podmínkou, aby se mohlo jednat, tak bude ukončení konfliktu a nic se v tom nedělá. A nyní NATO má vlastní um, protipirátskou misi uh, na rohu Afriky, na africkém rohu, co Atalanta. Jakou ta odehrává úlohu? Podporujete uh, společné uh, velící středisko CSDP zde v Bruselu a co by laboristická politička eh, v průběhu voleb eh, ve Velké Británii ehm, podaří se vám eh, zamezit tomu, aby britské odbory zamezily dohodu s Kolumbií o, o svobodném obchodu a GSP plus pro Sri Lanku, jak se k tomu postaví. Děkuji, pane Tanoku. Na dvě minuty zaguje koordinátor pan Lozing. Rovněž i já vás vítám jménem Evropské levice velice srdečně a hned přejdu ke svým otázkám. Do dubna roku 2010 má už se vypracovat ta organizační struktura toho Evropského nového diplomatického korpusu. A Švédsko říká, že by to mělo být něco nezávislého i na radě, i na komisi. E, tedy pokud by tam ale bylo to sídlo u té komise, tak by tam měla Evropský parlament určité spolurozhodovací pravomoci posíleny. Ale e, kterou obci preferujete vy? V koncepci e, těch evropských služeb pro vnější záležitostí tam budou mít velké evropské státy, získají větší vliv ve srovnání s malými. A já se ptám, zda nemáte pocit, že jde proti evropské ideji, ide? případně, že tady se nejedná o deficit eh, demokracie. A Somálsko, Atalanta. Tam slyšíme, že v Somálsku se rovněž z nástroje pro stabilitu mají nějaké prostředky pro evropského poradce pro Somálsko čerpat, co znamená, že eh, se podporuje přechodná vláda v Somálsku, což vlastně podporuje šariu a stále eh, pro šárijský systém, kamenují se ženy a já se ptám, zda opravdu to je výsledek toho, k čemu chceme dospět. Je to něco, co si Evropská unie představuje jako stabilitu? Uh, Jelikož máte právo navrhovat rozpočet, s jakou výší počítáte, v jakém tvaru eh, si představujete, že budete používat pro vojenské prostředky tento rozpočet, rád rovněž tady čtu, že budete vysoká představitelka navrhovat eh, i rozpočtové vybavení a které bude odhlasováno většinou. Jak tam vypadá výsostná rozpočtová pravomoc Evropského parlamentu v tom světě. Děkuji vám, paní Lezing, za EFD. Pane Hermana, dvě minuty. Um, paní baronko, já z toho, co vím, tak máte ráda sci-fi a máte doma daleka dokonce a zejména seriál Doktor Who. A přejmě, přesně tak jako ten doktor a jeho časostroj jste se objevila před námi jakoby od nikot. A já bych ráda stejně jako doktor vám nyní předložil malý kvíz o minulosti i o budoucnosti. Ano, e, jste sice opravdová osoba, ale zároveň musíte se zabývat e, konkrétními otázkami. Tedy vyjasněte nám, když jste byla pokladní e, pro to bylo v letech 80, 82 pro protijadernou kampaň Měla jste i fondy se, z komunistické strany Velké Británie, případně se sovětských kanálů, ať už přímo nebo nepřímo, ne třeba z Ruska nebo se Sovětského svazu, to už jste zamítla, ale třeba od jiných zemí eh, sovětského bloku, eh, komunistických jednotek nebo nějakých organizací, jež sympatizovali s komunistem, protože skutečnost vypadá tak, že byste byla, že vy jste tehdy byla pokladníkem, ale tam se nezveřejňovali dárci a různí sovětští agenti říkali, že podporovali právě toto protinukleární, protijaderné hnutí a generální tajemník tehdy oficiálně přiznal v roce 81, že obdrželi peníze přímo od KGB. A potom tam byl audit v roce 83 a tam se zjistilo, že 40% těchto eh, peněžních prostředků se už nedálo vysledovat, kdo je daroval. Já věřím, že všechny země, eh, tedy bylo tady několik zemí, které měly tu smůlu, a žili pod komunismem a i ostatní eh, chtějí vědět a zaslouží si celé jasnou odpověď na tuto otázku. Děkuji, pane Bemane. Za nezařazené Madlener, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Slyšeli jsme řadu otázek, zejména od britských poslanců. Já tedy očekávám jasné odpovědi od paní baronky Ashton a teď se chci otázat sám. Budete pracovat pro 27 členských států se 27 eh, různými zahraničně politickými programy. Slyšeli jsme například ten strašný návrh Švédska který se týká východního Jeruzaléma, eh, jež by se eh, měl stát hlavním městem eh, Palestiny. Jak se tedy vypořádáte s těmi 27 různými návrhy? Vy máte být tím osobem, který bude, tou osobou, která bude vyjednávat. Budete mm, schopna konat tyto, tato rozhodnutí tak, abyste chránila zájmy malých zemí? Děkuji. Uvědomuji si, paní Ashton, že je obtížné odpovědět v pěti minutách. Po této kulometné palbě dotazů. Ale vy dokážete své schopnosti i v této polipůsobnosti. Prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedající vynasnažím se. Pane tannocku vy jste začal tím, že se ptáte, proč právě já na toto místo. Odpověď zní, protože 27 šéfů členských států mě vybrali. Možná vám osobně se nelíbím, ale oni si mě zvolili a já se budu snažit, seč mi síly stačí, abych to dokázala. Zkušenosti a kvalifikační vybavení. Já si velice vážím tady této sněmovny a obrovský respektuji eh, skutečnost, že tady jsou i velice zkušení členové tohoto parlamentu a já budu čerpat, pokud mi to dovolíte, ale zároveň si myslím, že jsem vybavená kvalifikačně, pokud tedy mi dovolíte to prohlásit. Ukrajina. Tam probíhal dialog eh, ministerského předsedy Ukrajiny, Ruska, zatím nevím, jak to dopadlo, ale myslím si, že je důležité, abychom eh, bedlivě přihlíželi tomu, co se bude dít v průběhu voleb, jak to bude probíhat. Eh, tam se zdá, že už vůbec to, že byly vyhlášeny, je dobrou známkou pro demokracii. Vy jste tam položil více otázek, já je všechny nezodpovím, ale eh, Atalanta, HC, eh, tam můžeme do toho přispět, k tomu přispět, samozřejmě tam sami na to nestačí, musíme spolupracovat s Africkou unii, eh, počkáme na další summit a rovněž, jak můžeme pracovat i na pevněně. Už mě pan generál Líký včera dal briefing. Lejborští politici. Tam já eh, se nebojím toho, že jsem byla laboristickou političkou, ale zároveň já se ani jich nebojím. Eh, já jsem sama byla angažována v tom vyjednávání s Kolumbií a tam musíme si zvolit správný moment, kdy se budeme angažovat a potom se musíme umět i od toho odpoutat. A já si myslím, že to zvládnu. Eh, ten takzvaný External Action Service. Jak já to budu vidět, kde si eh, zvolíme sídlo. Zde mě váže Lisabonská smlouva. Eh, takový projev eh, toho stanoviska, toho vysokého představitele, znovu musí být respektovat Lisabonskou smlouvu, která byla velice podrobně a bolestivě vstupovala v tu platnost. Tady je rovněž důležité, aby všichni, všechny členské státy i parlamentáři na nás nás byli hrdi. Tak to já budu postupovat. Malé členské státy. Ano, tady to padlo víckrát. To je velice důležitá věc. Tady musíme zajistit, aby byli do toho všeho vtaženy, aby aktivně působili jak v té diplomatické službě, ale i jinak. Já už jsem mluvila i s Koreperem, právě s Koreperem jsem se snažila už utvářet nějaký tvar, dávat tvar těm eh, vnějším službám Somálsko, tady už k tomu zatím nebudu mluvit, eh, rozpočet. Tam zatím nic nevím, to je pouze můj druhý den. Eh, pan Kamepan, ano, to šampaňské mi chutnalo eh, v Ženevě, vy jste byl velice laskav, když jste mě právě už upozornil na ty otázky předem. Ano, a je to velice rozumné, když se mě ptáte, kdo já jsem. E, to je oprávněné, ale musíte si uvědomit, že rok 82 to už je nějaká ta doba. Já tedy zkusím e, odpovědět, co nejlépe dokážu. Já jsem nikdy nebrala peníze od komunistické strany, byla jsem vždy laboristka a CND, tedy to hnutí proti um, jaderné energii, bylo vždy legitimní. Vždy se snažilo postupovat legitimně a já, pokud se na mě obrátíte, ještě obrátím nevím, 30% eh, to bylo které eh, bylo neauditováno. Já sama jsem eh, je sbírala prostě do belíku, když jsme pochodovali ulicemi a proto ne, nebylo schopné dokázat jejich původ. To byly tehdy velice populární pochody, demonstrace, lidé nám dávali. A pokud já vám nejsem schopna říci, odkud lidé brali peníze, které házeli do těch balíků, tak bohužel to není, doufám, aspoň vás to nepřekvapí. Jinak si myslím, že jsem schopna vždy dokázat, že mám čisté ruce. Ano, 27 koncepcí zahraniční politiky. I to zde zaznělo. To je velice dobrá případná poznámka. Tady se musíme zajistit to nějak sjednotit, ale důležité je, že i když nesouhlasíme například eh, v Kosovu o, vůči určitým otázkám máme rozdílné hm, názory, anebo naše mise eh, bezpečnostní, nebo spolupráce v v oblasti obchodu. Tam to bylo podobné. Eh, měli jsme různé eh, profily těch zemí hospodářské, různé přístupy mezinárodně a i tam se to dařilo. Tedy vždy eh, hledám ten nejvyšší společný jmenovatel, nikoli ten nejnižší a postupuju takto kupředu. Děkuji vám, paní Ashton. A nyní můžeme přejít ke třetímu bloku dotazů, ve kterém se budou tázat jen jednu minutu Eh, řečníci, které budu jmenovat, proto prosím, vynechte úvody a rovnou klejte otázku jako první. Pan Preda za EPP, jedna minuta. Prosím, máte slovo. Ashton. Děkuji, pane předsedo, paní Ashton. Já mám dvě otázky. Chtěl bych se zeptat, jak vidíte budoucnost transatlantických vztahů z hlediska politického i z hlediska obraného. A chci se zeptat, zda si myslíte, že budou spíš problémy s politickou spoluprací nebo s otázkami obrany. A druhá otázka se týká východního partnerství. Představte si, nebo jak vidíte toto východní partnerství v příštím roce za rok? Eh, jaká opatření plánujete eh, pro eh, Moldavii? Je to země, jejíž proevropská vláda právě nastoupila k moci a je to vláda, která chce plnit cíle partnerství. Myslím si, že Moldavie by mohla být takovým zkušebním případem. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Howitt, jedna minuta. Paní eh, vysoká představitelko, blahopřeji vám. Ještě pan Tanok, ano, rovněž se zdá, že i pro to, že pro jednou nemají britští Toriové tady eh, navrch v tom kdo se zde volí. Rovněž má otázka se týká transatlantických vztahů. E, e, chápu, že jste tady velice pokorně se popsala jako evropskou verzi Hillary Clintonové, ale e, prohlášení 19. listopadu, kdy se vám blahopřálo eh, a Hillary Clintonová už slibuje, že s vámi bude partnersky spolupracovat. Jak chcete zajistit, že Evropa se bude opravdu koukat přes Atlantik a nikoli pouze přes Pacifik? A jakým způsobem máte v úmyslu vyřešit eh, otázku hovězího? a to, že ne, neexistuje širší dialog eh, se Spojenými státy. A nakonec jsem se chtěla zeptat, jelikož my pocházíme eh, ze stejné země a někdo to určitým způsobem vnímá, budete vždy se snažit o harmonii se Spojenými státy za každou cenu? Děkuji. Na minutu pan Sarius Volsky. Uh, uh, Nejdříve vám blahopřeji, paní baronko, k vašemu jmenování. My eh, se těšíme na výměnu eh, zkušeností velice plodnou. Já mám čtyři otázky. Za prvé, jak důležité je pro vás eh, projekt východního partnerství a jak máte v úmyslu jej implementovat a zajistit, že slouží zájmům jak Evropské unie a rovněž našich východních eh, sousedů, ale už eh, nikoho jiného. Druhá otázka. Um, energetická bezpečnost jako součást zahraniční politiky. Právě naše sněmovna říká, aby existovala zahraniční politika týkající se konkrétně energetiky, aby byla realizována v rámci portfolia právě Mm, zahraniční politiky v rámci Lisabonské smlouvy. Jak vy zajistíte, že to bude e, pevnou součástí zahraniční politiky a že ta energetická charta bude uplatňována v praxi? Pak třetí otázka. E, Evropská unie a Rusko. Jak chcete e, nějak vzájemně sladit jednak naš, náš zájem o lidská práva a zároveň hospodářské i politické zájmy? A pak ještě, eh, jaký tvar bude mít Evropská služba pro vnější záležitosti. Děkuji. Vážení poslanci, prosím, držujte čas. Pan Gualter, jedna minuta. Grazie. Děkuji. Paní Ashton, Dějiny posledních deseti let, tedy první deseti let EBOP, nepochybně jsou eh, dějinami úspěchu, bylo 22 misí Eh, tento úspěch eh, ovšem vyplývá především ze schopnosti EBOP eh, spojovat a koordinovat jak občanské, tak vojenské složky při práci v krizi. A čekají nás výzvy. Nejedná se jen o přizpůsobení kapacit, eh, schopností a koordinace jednotlivých aparátů, ale především to musí být větší vnitřní legitimnost EBOB. A je třeba také koordinovat na mezinárodní úrovni naši eh, činnost. Také chci zdůraznit, že vy jste vždy eh, kladla na vysoký stupeň v vašich prioritách se spolupráci s Evropským parlamentem. Jak vy se díváte na SZBP? Eh, a jak se díváte na možné další operace. Jak vidíte vztahy eh, s NATEM? A vidíte zde nějaké možnosti komplementarity eh, mezi činnosti s NATEM a našich složek? Děkuji. Tentokrát má paní Ashton jen čtyři minuty na odpověď. Prosím, máte slovo, paní Ashton. I'll do my best, but vynasnažím se, ale doufám, že kolegové mi prominou, když nebudu schopna odpovědět tak podrobně, abych si přála. Transatlantické vztahy, tady to dokonce dvakrát zaznělo, máte pravdu, Transatlantická hospodářská rada a ta práci, kterou jsem tam odvedla, to už mi dává dobré základy. Sešla jsem se um, v Bruselu s paní Clintonovou a už jsme mluvili telefonicky a budeme mít první tedy teď v Bruselu z mnoha schůzech. Já popisuji naše vztahy jako strategicky významné. V hodně záležitostech budeme stát bok po boku, v určitých jiných se možná budou naše názory lišit, ale budu využívat toho, že jsou mě ty vztahy dány, co nejlépe se dá e, právě ku prospěchu jednak Evropské unie na Spojených státu, pak pan Prejde, Moldavsko, východní partnerství, to bude rozhodující záležitost v mnohých věcech, již tam budeme se ujímat. Já už jsem vedla diskuse s paní Fero Waldnerovou, kde ona bude se zabývat tím aspektem obchodu. E, ano, pan Sariusz Volsky východní partnerství je důležité, energetická bezpečnost a zahraniční politika, to už je součástí toho dialogu, ale máte pravdu, že jednak máme komisaře, který se tím bude zabývat, ale zároveň širší dialog, který vedeme na samitech a v jiných oblastech, to bude muset být taková eh, klíčová záležitost v pozadí, já jsem si to vědoma. Rusko, eh, summit ve Štokholmu, vy jste se zmínil o věcech, jež tam všechny zazněly lidská práva, dialog, který je musí obsáhnout, prohloubit, eh, posílit ten vztah tak, abychom mohli do budoucna vzlíšet s důvěrou. A já tady vidím pozitivní signály, že budeme schopni ten dialog posílit v nejbližších týdnech, měsících, letech a že bude mm, se jednat o zásadní věc. Bohužel eh, čtvrtou otázku jsem už neuslyšela, ale určitě se na mě můžete obrátit v koloárech později. A pak paní Valtara. Omlouvám se, že tady snad nevysloví vše správně. Eh, konfigurace těch vztahů. Ano, máte pravdu, zatím nemohu dát definitivní odpověď, je to můj druhý den, ale vy jste se dotkla velice závažných eh, záležitostí ohledně toho, jak musíme spolupracovat a já už jsem započala celou sérii schůzek, kde se budu snažit svádět ty klíčové aktéry, právě kteří vedou jak eh, civilní, tak vojenské operace v určitých místech, například včera už se konala jedna taková schůzka to. Já se budu účastnit příslušných eh, schůzek první v pátek, tam doufám, že se sejdu s generálním tajemníkem NATO a e, začne tímto velice významný dialog do budoucna, doufám. Děkuji vám, paní Ashton. Vynikajícím způsobem se držel i řečnický čas a teď nás do další blok. Jako první eh, kolega Vajdere. Uh, Vážená paní eh, Baronko, po eh, obsazení Gruzie Ruskem v roce 2008 tisíce eh, Gruzínců muselo uniknout. Je to 135 tisíc osob a mnoho z nich zatím se stále nemůže vrátit domů, protože nemají zaručený bezpečný návrat a ti, kteří zůstávají na okupovaném území, jsou ve velmi špatné situaci. Jako vysoká představitelka, jak chcete eh, tedy řešit tuto situaci, která porušuje lidská práva? A za druhé, energetická politika byla používána jako nástroj zahraniční politiky. Jak chcete zajistit, že separátní zájmy některých členských zemí nebudou v rozporu s naší všeobecnou linií eh, v oblasti energetiky? A za třetí, vzhledem k možnosti překrývání povinností s předsedou EU. E, jak máte v úmyslu tedy řešit toto, kde e, v případech, kdy máte rozdílné názory? Děkuji. Slovo má pan Watson, jedna minuta. Prosím, kolegové, klaďte jen jeden dotaz. Pokud jich učiníte víc za jednu minutu, paní Ashton opravdu nemůže reálně odpovědět ve svém čase na vaše dotazy. Thank uh, Děkuji, pane předsedo. Paní Baranko, řekla byste nám pár slov o vašich strategických prioritách, prioritách pro právě ten nový, tu novou evropskou službu pro vnější záležitosti, jak budete jinak eh, prosazovat demokracii, eh, právní řád, lidská práva a zrušení trestu smrti. A za druhé, řekla byste nám něco o Afganistánu, souhlasíte s panem prezidentem Obanou, že Eh, světová bezpečnost je zde v sázce a jak tedy by měla vypadat role Evropské unie a jejich členských států. Děkuji, pane Vocné. Slovo má na minutu kolega Čaraku. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, paní baronko Ashton. My jsme se snažili eh, hovořit jedním hlasem i navenek eh, před Lisabonskou smlouvou a eh, teď konečně budeme mít jednotný hlas. Vy chcete chránit i individuální lidská práva jako, a chcete být, chcete, aby to byl základ pro vztahy s jakoukoliv zemí světa, zejména pak ve vztazích s africkými zeměmi, které jsou hodně financovány z Evropské unie. Děkuji. Slovo má kolega Rouček. Jedna minuta. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Ashton, first question on China. Paní Baronko, první otázka o Číně. Jak by měla Evropská unie vybalancovat svůj vztah eh, pro lidská práva a eh, hospodářské zájmy v Číně? Jedná se také o boj proti chudobě, nešíření zbraní, boj proti klimatickým změnám, Eh, zajímavá se situace s lidskými právy eh, a je to otázka některých eh, politik Číny v některých především afrických zemích. Za prvé, a to bylo teď za druhé, prezident Ahmadinejad v Iránu ohlásil minulý týden, že chce vybudovat dalších deset zařízení na obácování uranu. Toto rozhodnutí přišlo v zápětí po rozhodnutí agentury pro atomovou energii, která odsoudila Islámskou republiku Irán, jak podle vás máme reagovat, aby Irán plnil své povinnosti na základě um, rezoluce OSN a také, co máme učinit pro občanskou společnost v Iránu, pro studenty, ženy a další. Děkuji. Paní Ashton, Máte možnost odpovědět v následujících čtyřech minutách. Thank you again. Um, in terms of, uh... um, děkuji. Co se týče Gruzie, na to myslím Eh, jsme odpověděli efektivně a rychle v loňském roce. Eh, s tím, že tedy tam je široká otázka lidských práv, kde musíme eh, zajistit, aby to byla součást hodnot, které, jak pan Watson říkal, které považujeme za zásadní a svým způsobem, jak si mm, jsou součástí našich postojů. Eh, předseda eh, komise bude, předseda Evropské unie bude eh, jednat na své úrovni a já v tom nevidím žádný problém, protože v rámci rotujícího předsednictví také vždy fungujeme jako tým a takže se domnívám, že to, se, že to nebude problém. Co se týče další Eh, otázky. Eh, já jsem měla možnost eh, setkávat se s O, v rámci služby pro vnější záležitosti jednáme se všemi partnery takovým způsobem, že teď můžeme hovořit za Unii jedním hlasem, především na ta téma, ta, která považujeme za důležitě, nejdůležitější a je potřeba, aby tady bylo, ehm, byla jasná ta jednotnost. Co se týče Afganistánu, budeme studovat, co pan prezident říkal, ehm, my budeme ehm, určitě Eh, se snažit působit v těch oblastech, kde můžeme přinést nějakou přidanou hodnotu, třeba v oblasti eh, školení, podpory a tak dále, nejenom v Afghánistánu, ale i v jiných částech světa. Eh, a jsem si jistá, že to bude patřit mezi první témata v rámci transatlantických jednání. Eh, ta vaše otázka, na kterou bych měla odpovědět ano nebo ne, to bohužel nejde. Ten důvod je ten, eh, že svého času jsem byla eh, ministriní pro lidská práva a je naprosto stěžejní pochopit, kde my můžeme jaksi mm, zajistit, aby to, toto, téma to, toto téma bylo uchopeno seriózně v rámci dialogu a Eh, jsou eh, situace, kdy my musíme říci, že prostě tam dialog nelze vést, dokud se situace v té které zemi nezmění. A eh, já se obávám, že budou různé názory na to, jak tyto situace řešit a já vždy tedy se budu snažit vysvětlit, proč zaujímáme ta, která stanoviska a jakým způsobem se k tomu budeme stavět. Pane Ročku, co se týče Číny jsem eh, eh, předsedala dialogu na vysoké úrovni a v pondělí když eh, jsem byla v Ženevě, tak jsme se shodli na tom, že to je významné strategické partnerství. Čína jak si pohlíží k směrem k Evropské unii stejně jako ke Spojeným státům a pan Čang eh, toto naprosto zdůraznil a my eh, se domníváme, že je také potřeba, abychom eh, rozvíjeli vztahy nejenom s Čínou a mezi Čínou a Afrikou, ale i s Afrikou samotnou, protože ehm, to, to je oblast, která si zaslouží rozvoj. Jinak rozhodnutí Iránu já považuji za politování hodné a e, určitě budou přijata další, další opatření. A myslím si, že je potřeba jednat, aby se toto vyřešilo, ale musíme uvažovat i o sankcích. Děkuji, e, paní Ashton. E, a nyní začíná pátý blok dotazů kolega Blok-Piller. Paní Paranko, vy jste právě se vyjádřila k jaderné složce Iránu. Já bych ale prosila, abyste rovněž vysvětlili, jaké plány máte ohledně budoucích vztahů Evropské unie s Iránem, které mají širší platnost, například využívání enormního eh, politického potenciálu občanské společnosti, která by tam mohla mít. Uh, tady jde o to, abychom vyjednávali, ano, aby neexistoval nukleární program, jaderný program. To je dobře, odzbrojovat, posílat tam komise a tak dále, ale já bych rovněž prosila, abyste nám sdělila své plány, zda Evropská unie bude implementovat něco konkrétně. Děkuji. Děkuji. Paní Lochbiller, na minutu. Pan Norden. Paní Baranko, jelikož vlastně vás nominoval, jmenoval britský um, premiér a jiní socialisté v Evropě. Když se změní britská vláda, budete rezignovat, pokud tedy budete potřebovat znovu obnovu důvěry. Britský premiér řekl, že jsme v Afganistánu, aby jsme byli bezpečnější u nás doma. Co si myslíte, že on si pod tím představuje, když na každodenním bázi vidíme, ilegální uprchlíky ze Somálska, z Iráku, z Afganistánu, kteří k nám přijíždějí den co den. A to jsou takové inkubátory terorismu. Eh, jak podpoříte eh, srilanský lid, kteří po 30 letech terorismu potřebují podporu, aby s ním mohli bojovat? Děkuji na minutu má slovo pan Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Paní Ashton, především vám také chci poblahopřát ke jmenování. Moje otázka je více institucionální. Jak chcete koordinovat spolupráci SZBP s těmi komisaři, kteří také mají aspekty SZBP ve svém portfoliu, jako je politika sousedství a rozšíření, eh, rozvoj, humanitární pomoc a reakce na krize? a jak tito komisaři budou vést také interakci eh, s diplomatickou službou Evropské unie. Chcete vytvořit nějakou task force pro zahraniční záležitosti nebo nějakou takovou skupinu, která by spolupracovala s komisaři eh, od prvního dne své činnosti budou mít určité konkrétní úkoly tyto mm, mm, komisaři a nebo se tyto úkoly budou teprve vyvíjet. Děkuji. Děkuji vám, pane Kovačeve. Slovo má na minutu pan Unic. Děkuji, pane předsedo. Paní Ashton, jsem pokroková žena a vaše jmenování mě velice těší. Ehm, co se týče Afganistánu, ministři zahraničí se sejdou pozítří v, v Bruselu. Chci se zeptat, zda se připravuje něco podobného, co se týče konference 28. Eh, o Afganistánu. Snažíme se dosáhnout společného stanoviska eh, k Afganistánu. Co se týče eh, operace Atalanta eh, v Indickém oceánu, těší nás úspěch této operace, ale to není trvalé řešení. Jak eh, chcete přispět k tomu, aby se dosáhlo trvalého řešení v, v Somálsku? tak, aby byla zajištěna bezpečnost a budete koordinovat komisaře, kteří mají na starosti rozvojovou pomoc a další. Afrika uniká e, z zorného pole zahraniční e, politiky a e, jaké jsou vaše plány, co se týče Latinské Ameriky. A nyní paní Ashton má čtyři minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předseda. Pane, paní Lokbíre, vy se ptáte, na občanskou společnost v Iránu. Ano, vy jste se dotkla velice důležité stránky naší politiky. To, čemu já bych mohla říkat právě jeden kamínek v té mozaice, o níž jsem se už zmínila. Tam jsou politické aspekty, částečně vojenské, určitě hospodářské. A my je musíme všechny svést na stejnou platformu, nejen já sama, ale právě když vy mluvíte s poslanci jejich parlamentu, jiní lídři, když vedou dialog, vše to musí posílit ten dialog velice širokém toho slova smyslu. A já s vámi souhlasím, že je to důležitou součástí toho. Um, jinak přeskum té smlouvy o nešíření eh, jaderných zbraní. Zatím to ještě nemám v ruce, ale důležité je, aby ta iniciativa pokračovala. Pan Van Orden. Ano, já jsem velice ráda, že si myslíte, že jsem pana našeho premiéra napadla až jako takový dovětek a že mě bylo veli, jsem byla velice ráda, že mě pan Kamaron gratuloval. Pokud byste chtěl slyšet, co mám v hlasové schránce nahráno, tak vám to přehraji. Určitě nechce abych rezignovala. Byla jsem velice ráda, že mě tak velice teple uvítal, jak sám řekl, ať už v opozici nebo jinde, tak musím s ním spolupracovat. A vy víte, že jako komisařka pro obchod, když jsem ještě byla britská komisařka, tak jsem vždy um, dávala briefing všem politickým stranám. A já jsem otevřena i vám, stejně jako všem ostatním parlamentářům. A nyní imigrační politika, to není moje záležitost, není, není to GSB+, plus eh, Sri Lanka, já velice opatrně postupuji, sešla jsem se eh, s premiérem Sri Lanky, to je taková zvláštní služba, která vyplývá z určité sestavy hodnot, pokud tomu tak chcete říkat, ale rovněž i kritérií a já ve svém předchozí funkci jsem se ujišťovala vždy průběžně, že jich využíváme, že ta kritéria platí, dialog pokračuje a uvidíme, jak to dopadne. Pan Kovaček? jak budou komisaři spolupracovat. Já je nebudu řídit, ale doufám, že budu velice úzce spolupracovat, že ty vztahy budou úzké. Já například, když jsem byla zodpovědná za obchod, tak jsem spolupracovala s komisařem pro klimatické změny, pro rozvoj, pro krizi a tak dále. Čili tady je důležitá ta spolupráce a tím dosáhneme více. A já už se těším na takovou spolupráci. Nechci sama eh, z toho dělat nějakou formální pracovní skupinu. Já tady musím průřezově působit, ale komisaři určitě tam budou mít své velice důležité místo v tom, jak se bude moje pozice a mé úkoly utvářet. Děkuji paní Munic za vlídná slova. Schůzka NATO, schůzka, schůzka GERKu, a e, konference 28. ledna v Afganistánu. Tam budeme mít příležitost e, vést dialog e, v rámci Evropské unie i mimo o těchto velice závažných stazích i o politice vůči Afganistánu. A já určitě na to nebudu zapomínat. A to, co jste, jste řekla o Atalantě, ano, Tady je důležité, abychom sami měli iniciativy, které povedou eh, k míru, bezpečnosti v Somálsku, ale spolupracovali s členy um, Africké unie. Střední Amerika, ta zapomenuta není, ještě vám o tom řeknu více později. Děkuji vám, paní Ashton. Šestý blok otázek je zaměřen na předsedy podvýborů v jednotlivých výborech. Začne kolega Autola z výboru pro lidská práva. Má čas minutu a půl. Arvoisa puheenjohtaja, rouva. Děkuji vám, pane předsedo. Paní eh, baronko Ashton, připadá mi, že vaše osobní zkušenosti eh, vám dávají eh, možnost, abyste silně prosazovala lidská práva eh, v otázkách EU, ale nejsem si úplně jistá ohledně toho, co jste říkala o tiché diplomacii, klidné diplomacii pro lidská práva. Obhájci lidských práv někdy musí riskovat i vlastní životy v Číně a v Rusku Někdy si myslím, že potřebujete mluvit hodně na hlas, abyste bránili lidská práva. Děkuji. Předávám slovo předsedovi podvýboru pro obranu Zhang. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Eštn, eh, především vám blahopřeji k vašemu jmenování. Eh, moje otázka je institucionální, praktická a funkční. Vy budete v čele služby pro vnější záležitosti, která bude zásadní při realizaci společné bezpečnostní politiky a tato struktura bude obsahovat integrovat maximum nástrojů pro zvládání krizí. A tyto nástroje byly v minulosti zatím e, v rukou komise, sekretariátu rady, a to ať se týká otázek e, civilních nebo vojenských. A mě by zajímalo, jak se chystáte e, toto řídit a řešit jeho jednotlivé dimenze. Dále pak otázka obrany. Vy budete v čele agentury pro obranu, která byla založena před pěti lety pro Eh, řešení nedostatků v, eh, v oblasti eh, řešení vojenských operací. A jak víte, tato agentura má mimo jiné problém s financováním, hlavně s víceletým rozpočtem. Dochází k blokování i ze země, z které vy pocházíte, tak by mě zajímalo, jak chcete překonat tyto problémy. Děkuji. Děkuji, pane Danžane. Za podvýbor pro rozvoj pan Deva na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsed, pane předsedo. Musím říct, paní eh, baronko až, že máte velice těžkou práci, přeji vám hodně štěstí. A určitě eh, v nás musíte velkou eh, důvěru. Ten A vaše rodiště je slavné. Je třeba koordinovat eh, se ZBP. Pak je tu otázka toho, jak snižovat chudobu ve světě, což je velice dlouhý proces. Můžete prosím potvrdit, že vidíte svou úlohu eh, tak, jako že budete jedna z rovných eh, mezi zahraničními ministry členských států a také společně s panem Pilbaxem novým komisařem. Děkuji vám, pane Devo. Slovo má paní Muscardini za podvýbor pro mezinárodní obchod. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Baronko, přejeme vám, abyste společně s Evropským parlamentem vždy eh, byla schopna naslouchat a měla schopnost být mm, mm, schop, rychle reagovat. Je třeba spravovat delegace Evropské unie v, člen, eh, v různých státech. Tyto delegace se zabývají především obchodem. Myslíte, že dalšímu evropskému komisaři budete navrhovat, jak upravit um, tuto eh, službu delegací v souvislosti se zrodem té eh, Evropské zahraniční služby, která bude fungovat ve třetích státech. Myslíte, že bude zapotřebí stále více pracovníků, nejen tedy z komise, ale i z Evropského parlamentu na těchto eh, ambasádách a že budou mít závažné úkoly na těchto ambasádách? My Očekáváme, že budeme stále více a hlouběji schopni kontrolovat obchodní eh, činnost těchto třetích zemí, že budeme schopni bojovat proti falšování a eh, proti pašování. Doufáme, že nebude docházet ke sporům se třetími zeměmi, ale na to je zapotřebí mít jasnou politiku, která bude prováděna i prostřednictvím zahraničního obchodu a přitom je třeba chránit i lidská práva. Eh, také ale svobodu obchodu jako takového. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji paní Muscardini. Vzhledem k tomu, že každý jste dostal minutu a půl, ale zvládli jste e, otázky dříve, takže paní Ashton má teď e, o něco delší dobu na odpověď. Máte pět minut. Děkuji. Je to velice velkorysé. Takže první otázka byla o úloze tiché diplomacie a lidských práv. Já jsem se snažila tady rozlišovat, když jsem použila toto vyjádření, že ne vždy je nutné, a to už jsem řekla, že nesmíme vypadat vždy jako orel na, na nohách. Důležité je, a to se týkalo i obchodu, že ne vše se daří ve světlech reflektorů. Ne u všech příležitostí je to ten nejlepší postup a ti, kteří už trochu sledovali, čeho jsem dosáhla, tak možná dosvědčí, že samozřejmě musíme něco říkat hlasitě a to se týká i lidských práv, eh, co se děje ve světě. Já vás ujišťuji, že tady se nestydím za to, co už jsem řekla. Ale jinak, výbor CD. Ano, máte zcela pravdu, když víte o významu dlouhodobé politiky. Ano, Evropská obraná agentura, ta už existuje pět let a už dosáhla mnoha úspěchů, ale musíme s ní spolupracovat lépe, rovněž s komisí. A jednou z mých ambicí na nejbližších pár týdnů je, z mých ambicí, je zatáhnout jednak ty tyto dvě instituce, ale i jiné do toho, abychom vypracovali dobré strategické cíle a promysleli, jak to bude fungovat a jak budeme pak působit operačně, abychom velice opatrně zvážili, jak chceme pak tu strategii, aby dopadla. Čili to mám neustále na mysli a ta obraná agentura, ta je rozhodně součástí této koncepce. Vandeva. Vývoj. Vaše otázka se vlastně týká ujištění dvou o dvou věci. Za prvé, aby rozvojová agentura nepřišla o svůj hlas. Takže i když my, co by Evropská unie, budeme působit tam, kde je ten rozvoj zásadní svou váhou. Vy jako výbor vždy musíte vidět, co se děje a musíte se cítit součástí toho. Ano, chci vás o tom ujistit, ale zároveň musíme být i součástí širšího obrázku těch vztahů s nějakou jinou zemí. Tak, aby například klimatické změny, obchod, bezpečnost, vše to, aby bylo součástí rozvíjení těchto zemí. Například, pokud se musí zemědělci stěhovat, protože tam vládne válka, nemohou pěstovat úrodu, tak je to vše součástí stejné věci. Paní Muscadini, ano, já chci ty nejlepší, ty nejinteligentnější, ty, kteří jsou angažovaní. A obchod je signifikantní v mnoha delegacích. My tam máme skvělé lidi, kteří to prosazovali a i to bude součástí našeho úsilí. Tedy máte pravdu, že se to tématu dotýkáte. A rovněž poslanci, ti hodně cestují, ti mě mohou informovat o tom, co se daří právě z vašeho hlediska a kde se domníváte, že by se mělo dělat více. Přistoupíme k sedmému bloku. Jako první pan Strasser, jedna minuta. Eh, dobrý den, eh, paní Ašenová, srdečně vítám v parlamentu a blahopřeji eh, ve vaší nové funkci. Přejeme vám hodně úspěchu. Já bych se rád ještě vrátil k těm transatlantickým vztahům a ke vztahu k USA, zejména v oblasti spolupráce o bezpečí. To je nutné, nejen proto, že žijeme v té epoše po, 9, po 11. září, ale vůbec chceme dobré partnerství. Ale co nám tady dělá vrázky v parlamentu? Ochrana občanských práv a ochrana osobních údajů. Tady dostáváme znepokojící zprávu, například desetidolarový poplatek za věst zostření vízového režimu, vyhodnocování dat o cestujících, tam to ještě není dopracované a tady bych chtěl slyšet vaše stanovisko, jak vy budete v té oblasti postupovat. Děkuji, pane Strasere. Na minutu má slovo kolega kolegyně Ojuland. Děkuji, vřele vás zde vítám, paní vysoká představitelsko. Mám jednu poznámku. Já jsem slyšela Ojmen. Dal jsem slovo kolegyně Oyland. Děkuji, pane předsedo. Paní baronko Ashton, můj eh, dotaz se týká sporu mezi Ruskem a Gruzií. Vy jako vysoká představitelka, co plánujete dělat v následujících pěti letech, aby nedošlo k takovéto situaci, k níž eh, jsme se dostali teď na Horním Karabachu a v mm, Podněstří. Co chcete učinit také pro Jižní Osety, aby se mohla připojit eh, k, ke svému území? A jak eh, chcete řešit tento konflikt mezi Ruskem a Gruzí? Loni jsme slyšeli hodně o tom, co by Evropská unie mohla udělat proto, aby předešla konfliktu, ale víme, že v Gruzii situace je stále velice uh, Eh, delikátní a budete, nebo žádala byste od eh, Ruska, aby pustila pozorovatele na okupovaná území? Děkuji. Paní Ojuland, na minutu. Má slovo pan Paleckis. Thank you, Mr. President. Uh, eh, Mrs. Ashton. Děkuji, pane předsedo. Paní Ashton, um, mám, uh, moje, chci hovořit o odzbrojení. Souhlasíte s prezidentem Obamou o bezjaderném světě? Jak uh, eh, akce může Evropa učinit v tomto směru? Eh, jak jsem poslouchal vaše odpovědi, nabil jsem dojmu, že, dostává, že čím máte složitější otázku zodpovědět, tím lépe na ní odpovíte. A tak mm, bych chtěl položit jednu velmi přímou otázku. Jak podle vašeho názoru může Turecko být jaksi schopno dostat se do Evropské unie v, do 10-15 let? Děkuji. Oman Reuten per un minuto. Děkuji. Děkuji, Pan Palecky. Oman Roy. Second point is in one of the, in one of the answers, uh... Vy jste v jedné eh, otázce uvedli, eh, že jsem britskou že jsem britskou komisařkou, ale komisaři nemají národnost, bych tak řekla. Když cestujete kolem světa, zastupujete naše společné hodnoty, Eh, které jsou součástí Evropské charty. A Spojené eh, království není součástí této charty. Jak silně můžete eh, tuto listinu obhajovat a jak silně můžete postupovat? Děkuji, paní Reuten. A nyní Čtyři minuty pro paní vysokou představitelku na odpověď. Děkuji. Pane Straso, znovu se ptáte na transatlantické vztahy a zejména otázka bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Ehm, pan eh, komisař Jacques Baro jako minister pro spravedlnost se tomu věnoval mnohem intenzivnější a z toho, intenzivněji a z toho, co já si vzpomínám, tak máme silný dialog s parlamentem což je zásadní věc. Já jsem tehdy ještě byla ministriní britské vlády eh, v době britského předsednictví a my jsme tam vše rozebírali. Jednak zhromažďování těch dát z hlediska bezpečnosti, jejich ochrany a respektování práv jedince. Nemohu říci, že vím, eh, kam se eh, až dospělo, protože to není v mé kompetenci, ale děkuji za to, že jste se o tom zmínil, paní Ožilan, otázka Ruska a Gruzie. Já vám nyní nemohu podrobně říci, jak v té otázce můžeme pokračovat. Máte pravdu, že máte velice silné emotivní pocity ohledně dvou věcí. Za prvé, že musíme vést dialog, i když ten původní konflikt už se možná trochu posunul. Že jsou i takzvané zbytkové záležitosti a že ta rezidua rovněž musí být součástí našich úvah. Já v nejbližších měsících si vytvořím silnější názor v té oblasti, ale nebylo by správné, kdybych vám odpovídala už nyní, než jsem vedla eh, hovory s mnohými kolegy, s mnohými právě vašimi kolegy v parlamentu, ale i v komisi. Pan Panecký. Ano, děkuji, že jste mě pochválil, jak dobře odpovídám na chytlavé otázky. Ano, eh, aspirace bez jaderného světa je něco, po čem snad touží všichni, ale je to velice složitý proces, eh, zdlouhavý a prezident Obama už nám řekl americké stanovisko. Turecko, eh, ptáte se. Z toho co já vím, tak tam je 33 kapitol a Turecko zatím uzavřelo jednu a i to trvalo velice dlouho a v radě existují e, rozdílné názory na další rozšiřování a rovněž na to, jakým způsobem pokračovat ve vztahu s Tureckem to ještě budeme muset e, jednat o té otázce. Takže už i první kapitola trvala dlouho, takže tady ta diskuse rozhodně nejdříve musí více vyjasnit. A pak paní Omen Richter, ne, já jsem se nesnažila mluvit o sobě jako o britské komisařce, ne. Tam v tom kontextu šlo spíš o to, že pocházím z Velké Británie. Já vím, že jsem Evropanka a že tady žádnou národnost nemám ve své funkci a můj vztah k mé práci, co by Evropance, ano, pouze vycházím z určitých kořenů, na něž jsem hrdá, ale zároveň jsem stejně hrdá na to, že jsem Evropanka a tak to hodlám i pracovat dále a v tom kontextu rovněž chci, aby všechny členské státy se účastnili, nakolik mohou toho dialogu se mnou. A ještě ta charta, k té jste se nevyjadřila. To jsem právě řekla, že všechny členské státy mají spolupracovat, ale ne, já jsem se tam ptala velice přesně, říká paní Omenorovte. Velká Británie nepodepsala chartu základních práv? Ano, tam šlo o velice přesnou otázku. Jak vy můžete bránit eh, a zastávat otázku lidských práv, když je Velká Británie nepodepsala. A druhá věc, jak chcete pokročit v eh, té otázce podpisů pod Evropskou eh, úmluvou o lidských právech. Tady si myslím, že už jsem jasně řekla, že ty podrobnosti to budeme muset ještě počkat, jak to půjde předu, ale velice jasně jsem řekla, že když jsem byla ministriní pro uh, lidská práva, ale i pro obchod, že otázka lidských práv je u obchodu velice významná. A pokud tady jde o to, zda, co by Britka, mám jiný názor, tak to ne. Já jsem zde vysoká představitelka a mám na to názor evropský. Děkuji vám, paní Ashton. Slovo má na jednu minutu paní Boskurt. Děkuji. Blahopřeji vám, paní Baronko. Jsem velice ráda, že jste byla jmenována. Já se zabývám eh, Střední Amerikou. My máme asociační dohody, které mm, jsou zaměřeny na podporování práv, lidských práv a demokracie. V Hondurasu sice došlo k volbám, ale krize trvá. Jak Evropa eh, se může stát eh, vůči silou, ve eh, vyjednávání s těmito středoamerickými státy, aby eh, zaručila stabilní vývoj. A teď k Blízkému východu. Po zprávě Goldstone, jak vypadá provádění doporučení této zprávy? A jak se monitoruje situace? Děkuji, paní Boskort, na minutu. Kolega Landsbergis. Děkuji. Vážená paní Ashton, eh, evropská hm, solidarita eh, může být stále vzdálenější eh, realitě. Chcete, jak chcete působit, protože dohoda o vybudování eh, plynovodu na dně Balckého moře mezi Ruskem a Německa proběhla zcela bilaterálně nehledě na usnesení Evropského parlamentu, eh, který upozorňoval na nulové garancie, garance pro eh, naše obyvatele, na problémy s životním prostředím, které mohou vzniknout. Z krátkodobé perspektivy ta, mm, tento produktovod eh, bude chráněn ruskou armádou, která už se na to cvičila. A v jaderných eh, baltských vodách tedy eh, může dojít k tomu, že jim bude vládnout opět Kreml. Můžeme tedy opomíjet takovouto situaci v zahraničních věcech nebo naopak by se měla probírat ve vaší kompetenci a měla by být vaší prioritou? Děkuji, pane Landsbergisi. Slovo má na minutu kolega Kačin. Grazie, prezidente. Baronica Ashton, spoštovaná vysoká představnice. Bosna i Hercegovina. Děkuji, pane předsedo. Paní baronko, Bosna a Hercegovina mají složité historické pozadí a budoucnost je nejistá. Máme eh, vysokého představitele v Sarajevu, ale chystáte se jej odvolat. Takže eh, nebudou eh, Německo až do roku 95 jak si byla, jak prosazovalo a já jsem přesvědčen, že Bosna a Hercegovina nadále potřebují eh, vysokého představitele až do svého vstupu do Evropské unie. Dnes místní mm, politici eh, čekají a eh, na okamžik uzavření úřadu vysokého představitele a nikdo nechce investovat do budoucí politiky připojení Bosny a Hercegoviny a myslíme si, že by tam měla ta funkce zůstat, aby to stabilizovalo celý region a podporovalo evropské hodnoty v celém regionu. Eh, Děkuji vám. Slovo má pan Petrle, jedna minuta. Děkuji vám. Paní uh, Ashton, Vám sluší um, ty uh, dva klobouky, i to sezení na dvou židlích. Um, jaké jsou vaše priority ohledně silnější globální role pro Evropskou unii ve světě? Jaký význam kladete na mezikulturní dialog? Ohledně zkušeností z minulosti, před necelými 20 lety jsme vyhlásili samostatnost Slovinska. Bývalí komunisté tvrdili, že jsme nekompetentní a že to nemůže být korunováno úspěchem. A to tvrdili zkušení lidé. Chtěl jsem to všechno říct. Tímto tedy skončil další blok otázek a vám předám slovo opět, paní Eštna, abyste mohla odpovídat a to po čtyři minuty. Děkuji, paní předsedající Paní grossettová vyjednávání Střední Amerika a využívání dohod k prosazování regionální integrace. Souhlasím s vámi, opravdové příležitosti k využívání našich dohod k podpoře správného typu, ne, že bychom to někomu vnucovali, ale správný typ regionální integrace. To je velice případná věc. Například situace v Hondurasu. Tam, pokud vím, cestovala parlamentní delegace, nevím, zda už docestovali domů. Určitě na Gerku bude diskuse k tématu Honduras. Zatím vám nemusím samozřejmě nic vysvětlovat. Všichni si uvědomujeme, jak tam ta situace vypadá, ale je to urgentní věc. Musíme se jí zabývat. Střední východ. Ano, já už jsem o tom začala velice pečlivě uvažovat a tam mě trápí i ta humanitární situace, zejména v pásmu Gazy a ty výzvy, s nimiž se musíme vypořádat. Páteční večer proběhla videokonference mě s kvartetem, který eh, má sídlo v Jeruzalémě, o podmínkách a pozicích všech. Tady si musíme ujistit, abychom e, nedělali žádné kroky zpět, ale pouze ku předu. Všichni máme před očima určitý cíl a tady já se musím ujistit, že Evropská unie tam odehraje svou roli. Pane Landsbergy, si ano, já vidím, jak vám na tom záleží, je to velice důležité a nevím, zda za minutu vám budu schopna poskytnout soustavné názory k té záležitosti, která je tak palčivá a zároveň nikoli pouze v tom parlamentu. Jsou kolegové, kteří se v tom vyznají lépe, kteří jsou odborníci pro tuto otázku a doufám, že i s vámi pak vstoupím do dialogu na toto téma. Situace e, úřadu vysokého představitele v Bosně a tady zazněla návrh, že by se tam měl posílit e, mandát, nikoli vůbec to stanovisko rušit. Je velice jasné, že například Karl Bild, eh, tam ta 5 plus 2, iniciativa 5 plus 2, už se hodně odehrálo, tady se to musí pečlivě promyslet, jak pokračovat v Bosně. Mě tam dělá ta situace starost, vám určitě také. Já jsem už s Kalem byl, tam začala to probírat, rovněž s jeho americkým protěžkem, ohledně toho, co už se tam vykonalo a Zamýšlíme se nad tím, jak zajistit stabilitu v té části světa. Víc k tomu neřeknu, ale pouze to, že si uvědomuji, jaký to má velký význam pro všechny. No, Omlouvám se ještě k panu Peterle. Omlouvám se, tady mám hodně kartiček eh, se jmény. Priority pro Evropskou unii a mezikulturní dialog. Tady snad, eh, pokud správně chápu, máte na mysli, jak budeme se obracet na různé části světa, různé typy občanské společnosti a jak budeme vždy oslovovat tyto velice různé aktéry. Ano, je to velice důležité a znovu, parlamenty tam sehrávají zásadní úlohu. Tady možná my dokonce neděláme dost, abychom podměňocovali dialog eh, třeba Evropského parlamentu například s těmi národními. Důležité je, aby Evropa měla kvalitní ten, řekla bych, interface se se světem, globálně hospodářství a ty správné partnery, s nimiž jste řešit určité konkrétní problémy, ale zároveň neobcházet jakoukoliv příležitost eh, projevit vlastní názor, prohlásit, co si myslíme a právě i jako Evropská unie. Děkuji vám, paní Ashton. Přejdeme k devátému bloku dotazů. Budou následovat jednominutové dotazy a jako další má slovo se Dolfer. Já rovněž bych rád srdečně pogratulovat vašemu jmenování, paní Baronko. Brazílie, e, to není země, e, která je stále důležitější v otázkách klimatu či světového hospodářství. Rovněž v mezinárodní diplomatické scéně, politické scéně právě e, přijal prezident brazilský prezidenta Ahmadinejada, k tomu samozřejmě se různé ozvaly hlasy. Brazílie se hrává stále důležitější úlohu například eh, na Blízkém východě rovněž k přibližování a řešení určitých rozporů s Iránem. Vidíte vy posilování právě um, Latinskoamerické eh, unie tak, aby určité země mohly sehrávat svou úlohu a sdílíte uh, můj názor, že právě prezident Lula může být novým globálním hráčem, který může opustit ty staré vyšlapané cestičky a může propracovat novou cestu k řešení těch problémů, které před námi jsou. Děkuji, pane Krajsle. Slovo má kolega Kelam na jednu minutu. Děkuji vám. Paní vysoká představitelko, s Lisabonskou smlouvou, která už platí druhý den, pravděpodobně nebudeme mít žádné formální výmluvy v tom, abychom se vyhýbali společné zahraniční politice i té energetické politice. E, tomuto poli však stále ještě vévodí bilaterální vztahy. Abychom mohli vést skutečně robustní a přesvědčivou společnou zahraniční politiku, musíme toto e, překonat a co se týče poznámky eh, paní Oland o Gruzii, chtěl bych poznamenat, že nejsme spokojeni se stávajícím stavem v Gruzii, protože dohody nebyly plněny. Představitelé eh, eh, EU nebyli vpuštěni na separatistická území. Měli bychom být rozhodnější. Děkuji vám, pane Kelame. Na minutu pan Mauro. Paní místo předsedkyně komise Ashton, vaše zvolení je plodem logiky, kterou i pan Barroso definoval jako komunitární. To znamená, že státy ukázaly, že věří ve společnou zahraniční evropskou politiku. Jak lépe by mohla fungovat tato společná zahraniční politika? Vy jste členkou vlády, nebo byla jste zástupkyní té strany, která měla vládu, která poslala eh, vojenské síly do Eh, Afganistánu. Eh, podle vás, jak je třeba postupovat dál? A za druhé, vy jako vysoká představitelka, eh, co si myslíte o novém prezidentu v Hondurasu? Ve vaší zemi posledních pět let došlo k politickým vraždám, pravděpodobně způsobeným ruskými agenty, v jejíž důsledku došlo k silnému napětí mezi vaší vládou a Ruskem. Podle vás, jak je třeba z evropské strany postupovat vůči Rusku? Děkuji vám, pane Mauro. Slovo má kolega Jakoncolári. Jedna minuta. Eh, Gratuluji vám eh, k vašemu jmenování, paní Baronko. Vy jste nyní jaksi tváří Evropské unie. Evrop i jejími eh, o, očima i telefonním číslem pro mnoho Evropanů a, a a žen ve světě je to skutečně důležité. Co uděláte pro eh, podporu postavení žen? A chci se zeptat na arktické oblasti. Je to kritická oblast, eh, oteplování Arktidy se stává Eldorádem pro těžbu plynu a eh, ropy a Eh, chci se tedy zeptat, jak chcete a prosadit evropskou eh, eh, zastoupení v Arktidě. Ah, Děkuji vám, paní Konflaj. Kolega jedna minuta. paní e, viceprzewodnicząca. Paní místopředsedkyně, vy jste se zmínila o tiché diplomacii a pak v odpovědi na to, že tady řekla paní Hautary, tak jste řekla, že to neznamená, že byste mlčela k lidským právům a to je velice dobře. Já bych rád se zmínil o Bělorusku tady v této souvislosti. Vztahy Evropské unie s Běloruskem, zejména, že se jedná o zemi, kde jednak mediální svoboda, politická svoboda eh, velice pokulhává, máme i vězně svědomí. Jak podle vašeho názoru by se měly tyto vztahy utvářet právě i s, tím, s touto zemí, která je zároveň členem toho východního partnerství? A druhá otázka, která s ní souvisí, jak vypadá váš názor ohledně nabídky vůči Rusku, jež by případně bylo připraveno se účastnit toho východního partnerství. Děkuji. Děkuji, pane poslanče Přibe. Dovolím si sám krátkou reakci, protože jsem eh, pozbíral několika aspektů, eh, které možná nebyly dostatečně zodpovězeny v tom krátkém času. Co se týče tedy zahraniční služby, Několik kolegů žádalo o to, abyste řekla, jaké máte úmysly ohledně pravomocí této služby, eh, jak, jak budou tedy tematické kompetence, geografické kompetence vypadat. Potom je tu politika sousedství, bude tu nějaká, mm, nějaká propojenost s politikou sousedství. A jak chcete uspořádat eh, svůj vlastní úřad? Bude to jaksi jednotný úřad? Eh, Eh, kde se budou združovat různí zástupci rady a komise, anebo se bude o dva různé úřady. A teď vám dáme pět minut, abyste mohla vše zodpovědět. Your generosity is boundless. Ano, jste nekonečně velkorysý, pane předsedo. Dobrá zpráva. Je to pouze první z mnoha debat, takže určitě eh, budete mi pochopení, protože ve druhém dnu své práce ještě nemám na vše odpovědi, ale zároveň chápu tu nutnost položit všechny ty otázky, kdy budeme se k ním neustále vracet, jak to doufám. Eh, paní Klausendorfer, Brazílie eh, a rovněž jako ministrině zahraničí, jako komisařka pro obchod, eh, jsem tam spolupracovala. Ano, prezident Lula sehrává, Lula sehrává velice významnou úlohu, já jsem se s nimi sešla, ale v říjnu tam eh, budou volby a bude zajímavé pozorovat, jak se tam politická situace změní. Rovněž to, co říkáte o potenciální úloze Brazílie, je velice zajímavé, ale zároveň se v Brazílii situace neustále mění a uvidíme, jak budou ochotní tu úlohu sehrát. Já jsem určitě eh, rovněž sejdu se svým protějškem a budu o tom jednat. Ten bilaterální, ta bilaterální dominance těch bilaterálních vztahů eh, v té energetické politice. Co bych já chtěla učinit? Já bych chtěla budovat na těch vztazích, které už mají uh, členské státy s třetími zeměmi. Některé jsou velice tradiční, trvají stovky let. Silné diplomatické vztahy, jež se zakládají na silných kulturních i jiných tradičních poutech, které bychom měli využít jako aktivum, eh, jako něco, co nás obohacuje, nikoli jako eh, nějaké negativum. A my nechceme nic narušit, my bychom spíš chtěli to, co už existuje, obohatit. A já si dokážu představit delegace, Rovněž já už jsem navštívila místa, kde taková koordinovanější úloha Evropské unie nebo úloha, která nabídne nové další služby eh, vůči těm vztahům, že je to uznáváno, chápáno a ceněno. Já bych chtěla nejdříve učinit takový široký přehled toho, co už bylo vykonáno, jednak eh, z hlediska komise, rady abychom viděli, co už je prověřeno časem a vybudovali na tom ještě něco lepšího. Celá řada kolegů se zmiňuje o konkrétních zemích, například se zně, zde zmiňuje Gruzie opětovně. Ano, výměna názoru je důležitá, ale co já bych dnes ráda? Totiž zmapovat si to, kde vy chcete vidět moje priority. To je pro mě velice důležité, protože moje portfolio je obrovské, velice široké, moje pracovní nasazení má rovněž být, mít velikou šíři a já bych chtěla vědět, kam mám eh, nasměrovat ty zdroje. Tedy už to mi pomáhá, to, že vidím ty náznaky. Nebudu zde eh, se snažit předstírat, že už mám detailní představu o tom, jak bude vypadat moje role a co budu dělat. Dozvěděla jsem se až ve čtvrt čtvrtek a to s překvapením, že to budu právě já, takže ještě mám mnohé mezery, ale já vám děkuji, že právě od vás slyším, na čem vás zále, vám záleží, co máte na srdci. Tady pan Mario, když mluvil o Iráku a rozdíly Eh, v politických vojenských strategiích eh, mezi různými zeměmi. A teď odhlížím od mé země. Co je významné? Úloha členských států. Současná úloha toho, jak Evropská unie chce strategicky postupovat jako jedna unie. Vždy bude docházet k situacím, kde různé členské státy, které mají různé tradice, kulturní, politické, hospodářské a tak dále, se bude toto odrážet ty rozdíly v různých názorových eh, stanoviscích. Já se však budu snažit budovat na tom, co nás spojuje a budovat tu strategii, zakládat ji na tom. Samozřejmě, že se nebude vždy dařit nějaký ideální soulad, ale eh, komisař pro zahraniční záležitosti mě bude nasměrovávat a rovněž mi bude dávat příležitost, abych do toho myšlenkového procesu vdechnula určitý takový vůdcovský aspekt, abychom se všichni viděli jednak jako členské státy, individuální členské státy, které mají svou jako by osobnost, ale které se scházejí na společné platformě a viděli jako pozitivum, nikoli ne negativum. A ohledně vztahu s Ruskem. David Miliban, můj kolega a přítel, tam bude utvářet pozici Spojeného království, to už nepřísluší mně. Pan, paní Jakonsári, děkuji, že vaše připomínky ženy. Tady tomu bych mohla věnovat celý den. Já si myslím, že je velice důležité, abychom Pan předseda přerušuje. Já jsem se ptal, zda uznáváte eh, nového honduraského Eh, mm, prezidenta ve své funkci, kterou teď začínáte zastávat. Co se týče toho spojeného telefonního čísla, o kterém hovořil pan Kissinger, tak to je teď vaše telefonní číslo, paní Baronko. Já jsem se nezmínila o tom pouze, protože už jsem se té otázky dotkla. Tam budeme mít GERK příští týden, který se bude Hondurasu vědovat a otázce Hondurasu a tam z toho vyplyne velice jasně naše pozice. Já se omlouvám, pokud se to neuslyšel a na to jsem odpověděl. Tedy otázka role žen. Tady se může říci mnoho, je toho hodně, co se dá vykonat. Pouze řeknu, že jsem velice hrdá, že právě já jsem ženou na tomto stanovisku Česku a doufám, že se to bude i odrážet v tom, jak budu tu práci dělat. Arktická eh, otázka, Arktická rada, rovněž děkuji, že jste se o tom zmínili, zatím jsem neměla čas si to promyslet, při, při první příležitosti to učiním, budu se tomu věnovat a nakonec. Ptali jste se na Eh, způsob, jak bude právě eh, ta externí diplomatická služba zorganizována. Budeme mít jeden tým, který bude mít i pracovníci z komise, pracovníky z komise rady budou mít v budově komise se sídlo. Pro jednoduch, z jednoduchého důvodu vím, kde jsou tam kafestroje, vím, jak ta budova vypadá, vypadá, eh, vím, jak se v ní pohybovat, znám logistiku a rovněž mi to dává příležitost v té budově nebýt. Budu tam mít tým, který rovněž bude spolupracovat s místopředsedou eh, komise s jinými místopředsedy, ale já budu i v budově rady, tam budu jednat a jako vysoká představitelka se budu zabývat i otázkami, eh, které mě povedou na cesty mimo Brusel a mimo Evropskou unii. Také jste se mě ptali uh, na geografická tematické otázky. Důležité bude, a já se pokusím to popsat, zjistit, kde už máme silné delegace, které mají dobré výsledky, jsou úspěšné, zjistit, co je učinilo úspěšnými budování takovéto eh, organizace znamená využívat to, co už máme, to, co je dobré a pozitivní. Chceme, mm, chceme ukázat eh, prostřednictvím toho úřadu, eh, co je zapotřebí udělat a co chceme, aby bylo uděláno. A chceme budovat na tom, co už bylo vykonáno. Chceme zajistit, že na jednom místě se budou scházet různé zájmy. Jak už říkala paní Muscardini, budeme se zabývat otázkami, jako je obchod, rozvoj a tak dále. A chceme zjistit, jak nejlepším způsobem můžeme zajistit, že tato spolupráce bude co nejefektivnější. To je tedy moje hlavní priorita a chci se sama zabývat tímto tématem v úzké spolupráci s kolegy, nepochybně i ve spolupráci s parlamentem. Děkuji, paní Ashton. Teď nás čeká poslední kolo dotazů. Řečníci budou mít minutu a půl. Pan Provera začíná, prosím. Děkuji, pan eh, baronko Ešnová, blahopřeji vám. Eh, budu hovořit o tématu, které je pro velice důležité. Politika spolupráce s rozvojovými zeměmi. Je podle mne zásadní proto, abychom kontrolovali migrační toky Imigrace, je ta ilegální, nemůže být omezena nebo programována jen prostřednictvím e, policie či přísných zákonů. Je třeba vytvořit takové hospodářské, sociální, demokratické podmínky, které budou umožňovat rozvoj i těch nejchudších zemí, tak, aby emigrace se stala jen určitou volbou, nikoli nutností vynucené, vynucenou hladem či útlakem. Politika spolupráce nicméně musí být účinná. Musí být podpořena dostatečnými finančními prostředky, musí být správně řízena, tak, aby ty finanční prostředky se dostaly opravdu k tomu, kdo je potřebuje, komu byly určeny. Proto je zásadní spolupráce s místními vládami je třeba zajistit, že tam budou patřičné infrastruktury pro ty projekty, že tam bude méně byrokracie, že se bude bojovat proti korupci, že se bude poskytovat vzdělávání migrantům a bude se kontrolovat na hranicích um, ilegální imigrace. Takže toto všechno je součástí jak zahraniční politiky, tak dalšího vyjednávání. To je velice silné téma. Co v tom chcete dělat? Děkuji, pane Provero. Chtěl jsem ještě připomenout, že kromě toho, že jste poslanec, také eh, prvním místopředsedou eh, výboru pro zahraniční věci. Tak, jako další má slovo Angurakis na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych položit dvě otázky paní baronce. Moje první otázka je tato. Jak chcete reagovat na skutečnost, že konstatujeme čím dál častěji porušování mezinárodního práva a často eh, jsme postaveni před fait accompli, jako mám na mysli válku v Afganistánu, válku v Iráku i otázku Kosova. A otázka mezinárodního práva je velice důležitá i ve vztahu e, k Turecku a pro vyřešení e, kyperského problému. A moje druhá otázka s tím souvisí. Jedná se o e, postoj e, e, vůči Kubě, který je naprosto nepřijatelný, přestože všechny státy odsoudily embargo Spojených států vůči Kubě, ale Evropská unie tím svým společným postojem udržuje jakýsi režim embarga vůči této zemi. Děkuji. Děkuji, pane Angorakisi. Na jednu minutu, na minutu a půl, pan Koval. Eh, Děkuji Blahopřeji vám a všeji vám hodně úspěchu ve vašem úsilí. A ještě taková počáteční otázka. Zamýšlela jste se nad tím, jak by vypadala dnešní Evropa, kdyby vyhrály ty pacifistická, ta pacifistická hnutí? Jak by vypadala Evropa v dnešním tvaru? kdyby vyhrálo to hnutí, jehož v něm se byl tak aktivní v mladém věku. A pak eh, překvapilo mě, když se odpovídala panu Landsbergisovi, tak se nebyla schopna se vyjádřit k Nord Streamu. To je velice důležitá otázka pro mnohé evropské národy. Mohla byste mě dát data, kdybychom se mohli pozdrobněji seznámit s vašimi názory v té věci. Rovněž bych chtěla slyšet jednoznačně eh, odpověď na otázku, zda plán Sarkozyho eh, týkající se řešení konfliktu v Gruzii byl vyřešen nebo ne, byl realizovan. A budete se účastnit toho samitu Evropské unie s Ukrajinou a když budete posilovat nebo mluvíte pro posílení úlohy parlamentu, změníte dosavadní praxi a připustit představitele Evropského parlamentu eh, k účasti například EU-Rusko, summit, EU-Ukrajina eh, e a tak dále. Takové vaše gesto. Můžeme počítat s takovým gestem? Pokud nemáte zatím odpověď na tyto velice důležité důležité otázky. Počítáte s tím, že se poměrně rychle sejdete znovu s naším výborem pro zahraniční záležitosti, abychom se seznámili s vašimi názory, protože my vás můžeme brát vážně, až když se seznámíme s vašimi konkrétními názory. Já jsem znepokojen tím, že to slyším tak rychle. Je to můj druhý den, nemám zatím názor, ale jak my vás můžeme posuzovat, pokud neznáme vlastně vaše názory na nic? Děkuji. Děkuji, pane Kovale. Jako další Brandner, minuta a půl. Ashton, eh, Vážená paní Aštonová, teď je vaším úkolem vybudovat Evropské diplomatické služby a zatím nemáte žádné zkušenosti z klasické národní diplomacie, i když odpovídáte velice diplomaticky. Evropská unie nemá žádné tradice v oblasti diplomacie. To můžeme vidět buď jako handicap nebo jako šanci. My to vnímáme jako šanci, protože eh, máme, chceme osvobodit Evropskou unii od diplomatických tradicí 19. století a chceme vybudovat eh, diplomaci 21. století. To mají být eh, takové soustavné politické koncepce, které budou budovat na moderním řízení konfliktů občanské společnosti. Proto taková moderní diplomatická služba by měla budovat mír a vy musíte nám předložit velice původní návrh. A mě šokovalo, že jste víckrát podtrhla, že diplomatická služba má pouze obohatit nebo přidat hodnotu tomu, co mají členské státy. Ne, to musí být přidaná hodnota pro naše občany. Já to vidím tak, že zatím je vše příliš na bedrech členských států a mělo by se to nějak změnit. Rovněž doufáme a čekáme, že nám předložíte konkrétní podklady, vaší vize, úlohy Evropy ve světě, konkrétní projekty, v nimiž chcete se ujmout iniciativy. A my čekáme na půdě Evropského parlamentu um, doufáme, že první písemné stanovisko, které jsme obdrželi, mluvíte o spolupráci s komisí a s členskými státy a nic se tam neříká o Evropském parlamentu. To je pro mě tragické nepokojení, rozčarování. Doufám, že to tak bude eh, v budoucnu jinak a doufám, že ten test přece jenom zvládne. E Děkuji. Minuta a půl pro pana Lansdorfa. Děkuji vám, pane předsedo. Paní baronka Ashton i liberálové dnes si mohli učinit dojem z vašeho působení ve funkci. Současně jste členkou eh, Barozovy komise, pracovala jste na základech eh, smlouvy, zatím jste ještě nepřešli na novou Lisabonskou smlouvu, vycházeli jste z nízké smlouvy. Jaký dopad tento přechod eh, na mm, Lisabonskou smlouvu může mít na komisi? čímž samozřejmě nechci předbíhat vašemu slyšení, které se má konat v lednu. Ještě nemáme jasnou představu, jak bude vypadat ta zahraniční služba, jak je, jaká bude mít tabulky pro personál a očekáváme ještě další konkrétní odpovědi. I písemně. Nečekejte ale až eh, do dubna s tím, že nás seznámíte se strukturou zahraniční služby. Jedna konkrétní otázka o institucích. Pokud budete mít tedy eh, tyto dva úkoly, budete je chápat jako dva oddělené úkoly, anebo budete mít eh, jednu jedinou agendu, která bude mít dva aspekty. Předseda komise eh, Barroso. Barroso by chtěl, aby komisař eh, pro eh, rozšíření se zabýval ještě dalšími aspekty, které souvisejí se zahraniční politikou. Co tomu říkáte? Je nutné, aby v OSN hovořili společně Rada i komise. Na minutu a půl pan Svoboda. Thank you very much. Uh... Celá eh, řada otázek byla vlastně poselství, která vám byla adresována. Co se týče Ruska, já opakuji, vlastně my od vás očekáváme pragmatickou politiku, ale je potřeba, abyste byla velmi pevná, co se týče lidských práv a demokracie. Nord Stream to je prioritní projekt Evropské unie, čili můžeme to uh, kritizovat, nicméně je to projekt, který unie odsouhlasila. Co se týče Spojených států, potřebujeme silnou alianci spolupráci se Spojenými státy a současně eh, čím budeme mít přátelštější postoj, tím můžeme být kritičtější v některých věcech. Co se týče mederného odzbrajení, eh, velice by nás, eh, nás těší, když budete pokračovat ve své angažovanosti, protože to je skutečně správné. Co se týče lidských práv samozřejmě je potřeba kombinovat zahraniční politiku s lidskými právy. A co se týče spolupráce s parlamentem, očekáváme více spolupráce než tu nezbytnou institucionální. A Nyní, paní baronko, sedíte tady před námi, ale v budoucnu se budeme muset rozhodnout, jestli budete sedět na straně eh, rady nebo na straně komise. My bychom si přáli, abyste byla na straně komise, ne, že bychom na radu zapomínali, ale jakožto místo předsedkyně komise máte odpovědnost vůči parlamentu a proto bychom vás prosili, abyste seděla na straně komise. Děkuji. Děkuji, pane Svobodo. Na minutu a půl. Pane Brok. Äh, paní předsedo, paní místo předsedkyně, máte portfolio, které je pro, ně úplně, pro vás úplně nové a zároveň máte i novou funkci, což je přímo um, herkulánský úkol a já chápu, že um, potřebujete hodně odvahy a my vám k ní přejeme hodně štěstí. Mě potěšilo, když jsem uslyšel, že budete mít sídlo v komisi. Tedy já z posledního vašeho příspěvku vidím, že to děláte spíš kvůli tomu, že víte, kde tam máte kávu. Um, ale doufám, že ty důvody jsou i jiné. Jste si vědová, že ve větší velkou měrou bude vyplývat vaše funkce právě z eh, komunitární politiky, která je v eh, kompetenci komise, ale zároveň musíte zdůvodňovat svou politiku na základě komunitárního práva, ale že se jedná pouze, nikoli pouze o spolupráci s Evropským parlamentem, na něž jste trošku pozapomněla, Eh, ve svém tiskovém prohlášení, ale zároveň jste to tady trošku dohnala, ale že tady máte i právní povinnosti vůči této sněmovně. Jako zároveň vicepředsedkyně komise to tak musí být. A ještě navážu na to, co řekla paní Bartner. Eh, diplomatická služba je obohacení pro společenství a pro instituce Evropské unie, nikoli pro členské státy. A pokud jste se zmiňovala o Koreperu, tady znovu mluvíme o e, vztazích se členskými státy. Tady se mi zdá, že jde o nedorozumění a že e, v lednu se budeme snažit všechna tato nedorozumění řešit, abychom nenaráželi na problémy v té spolupráci. Paní Ashton, Dokonale se nám podařilo respektovat čas, který jsme si naplánovali. Já se teď vzdám svých závěrečných dvou minut a přenechám je vám, abyste si je mohla přijat ke svému času. Tak prosím, předávám vám slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane místo předseda, vy jste velice zajímavě analyzoval otázky, které vlastně vytvářejí ty okolnosti, které vedou k té ilegální migraci a tu potřebu, tu nutnost konat i kontext Atalanty, tu práci, kterou tam se zabýváme. Vy jste vlastně se dotkl velice mnohých aspektů zahraniční politiky, nikoli pouze si nějak umět poradit s příznaky, ale už i s původci těchto znepokojivých jevů. A je to velice dobré, protože to ladí s mým způsobem uvažování. Mně jde o to, abychom svedli dohromady různé proudy, různé iniciativy a tím, aby vzrostla naše role jako někoho, kdo obohatí například práci v lidských právech, aby lidé mohli žít v míru, aby mohli si rozvíjet své hospodářství, posílat své děti do školy, aby mohli být tím co si umanou, že chtějí být. A já takto chci k té práci přistupovat. A vaše analýza mi vlastně dává tu příležitost to zde veřejně prohlásit. Ty základní návrhy e, slušného chování, základní hodnot, lidských práv, to musí vše být základnou toho, o co se opíráme. Ne vždy se to dá hned přímo a jednoduše přeložit do toho jazyka vyjednávání, do těch činů to nějak překovat. Tady nejde o to, že by já se vyhýbala eh, přímé odpovědi. Ne, chci si vážit slova. Nechci reagovat pouze nějak zbrkle, jelikož jsem tady pouze na pár hodin a i když se mohu domnívat, že budu velice chytrá, protože bych vám tady přečetla nějaký briefing, já chci, abyste v země měli správný dojem, totiž, že pokud vám budu odpovídat, tak se budu vždy zakládat na eh, tom, co vědí mi nejlepší odborníci, že si to zvážím, když si vyslechnu více stran a tak dále k tomu, co říkáte tady, pane Angorakase, porušování mezinárodního práva nevím, zda správně eh, chápu, zda tomu rozumím, ale pan de Hupta, který býval tím komisářem, říká, že se věci hýbou ku předu a my jako Evropská unie musíme zvážit, co to pro nás znamená. A tady je můj druhý závěr, totiž situace ve světě velice často vůbec nestojí v místě a proto nám nedává příležitost jednoduše odpívat černobíle Eh, na to, co se děje. A proto my musíme vidět svět jako svět v pohybu, jako neustále se vyvíjející situaci, abychom byli schopni jednak podávat správné zprávy komisi, radě, parlamentu a uvědomovat si ty změny, k nimž neustále dochází, ať už se jedná o dopady toho, co se stalo v Hondurasu, prohlášení prezidenta Obamy k Afganistánu a tak dále. Abychom vždy si vzali ten čas zvážit, promyslet a až pak odpovědět. I když čas kvapí, ale zároveň nesmíme zapomínat na analýzu toho, co se děje. Pan Collier se mě ptal, zda se budu účastnit samitu EU Ukrajina. Ne e, bude tam představitel komise, který bude i mým představitelem. Já však se sejdu s paní Clintonovou a Benita bude na tom summitu. Zdá se mi, že ona je tak schopná, tedy nejlepším využitím našich zdrojů bude eh, vyslat tam ji a dát mě příležitost se sejít s paní eh, eh, Clintonovou a s generálním tajemníkem to i když samozřejmě tam budeme neustále v kontaktu naše vztahy s Ruskem potřebují posílit, musí tam ještě hodně udělat. A plán Sarkozyho ano, tam ještě rovněž se to musí dotáhnout se všemi zeměmi na východě, ať už se jedná o západní Balkán, východní partnerství a tak dále. A já si to velice dobře uvědomuji. Ovšem, když jsem zde eh, dnes eh, přišla. To není moje slyšení. Eh, tam už budu mít řádně promyšlené politiky. To je taková první příležitost, které si velice vážím, které si užívám. A právě já jsem to sama řekla, že to je moje priorita. Přijít zde co nejrychleji, nikoli protože mám už hotové odpovědi, ale využít té příležitosti ke dvou věcem. Za prvé, říct vám už to, co už vím, dát vám příležitost se ptát. A za druhé, znázornit, jak si parlamentu vážím, jak si myslím, že je důležitý a určitě mě nevidíte naposledy. Čekám, že se budeme scházet co nejčastěji a právě jednou z výzev, kterou mám před sebou, je rozpracovat diář na nejbližších pět let, protože je tady hodně protichůdných zájmů, tedy musíme si ty příležitosti vzájemného kontaktu dobře promyslet. Paní Rantnerová, diplomatická tradice a obohacení um, občanů já jsem to řekla jako určitou myšlenkovou zkratku, když jsem mluvila o členských zemích, ale máte pravdu, když používáte eh, to slovo občané. Já jsem je měla použít, ale tak, jak říkáte, jedná se o nacházení nových tradic, o to, že budeme pra- že se naše práce bude opírat o občanskou společnost. A pak ještě poslední věc. Jedná se o úplnou novinku. Já zatím žádnou kancelář nemám, nemám zatím kabinet nemám ještě zatím žádný tým. Zdědila jsem eh, čistý list, zatím jsem na něj napsala jednu nebo dvě drobnůstky, jednu nebo dvě schůzky, mám pár nápadů malých, zatím nefunguji v komisi funguji s kolegy, kteří se mnou pracovali kdysi, kteří se mi rovněž pomáhali eh, kdysi nebo kteří pomáhají eh, v otázkách obchodu ve svém volném čase víceméně a Včera jsem strávila hodně času v naradě s generálním tajemníkem, s ostatními, tedy zatím mám pouze sebe a svoje nejbližší pobočníky. To není výmluva, to je realita. Stále ještě se snažíme uh, rozpracovat, co znamená Lisabon v praxi eh, z hlediska rozpočtu, z hlediska rotujícího předsednictví. Vše to je úplně nové, tedy zatím mohu pouze říci, že opravdu není překvapením, když nejsem schopná poskytnout eh, koherentní odpovědi. Možná je to i dobře. Zatím jsem ani eh, nečekala, že tady budu mít právo na to že eh, hned vám dám odpovědi. Ne, já jsem přišla se svým čistým listem, abych si tam napsala podněty z vaší strany. A když říká pan Lambsdorff, že budeme muset být konkrétnější v lednu. Ano, samozřejmě, v lednu už to bude jiné. I když možná tam budou určité styčné body, budeme mít možnost se podrobněji věnovat eh, tomu, k čemu já jsem dospěla, co už jsem promyslela. Já se k vám stavím, budu s vámi eh, vést jednání a někteří z vás už mě znají znají a vědí, že já vždy vyhledávám příležitost kontaktu. Eh, paní Svoboda, mluvila jste o klíčových vztazích Rusko, Spojené státy. To jsou velice důležité vztahy a eh, bude tam základním prvkem pragmatický přístup. Eh, kam si budu sedat. Zatím jsem tady přišla za předsednický stůl a kamkoliv si sednu, tak budu mít asi s tím problém. Nejlepší by bylo, kdyby ještě existovalo nějaké třetí místo. Asi budu oscilovat, vlastně je to jedno, protože tady záleží hlavně na tom, jak vy mě vnímáte, jak mě vnímá rada a komise. Jsme první. Eh, nikdo předtím nebyl eh, tam, kde jsem já a já jsem rozhodnuta, že eh, to bude úspěch, držte mi palce, podporujte mě, já počítám s vámi opíráme se o společné hodnoty. Spolupracujte se mnou, pomozte mi, aby se mi to povedlo. A Zatím, když vzlížíme k budoucnosti, zatím to není něco, co by mě nahánělo strach. Je to něco velikého, obrovského, ale musíme k tomu mít tu správnou energii. Je to naplněním dlouholetých diskusí, vyjednávání. Nejdříve z toho byla ústava, pak Lisabonská smlouva. Mnoho hodin jsem sama, když jsem ještě zde byla za Velkou Británii, musela diskutovat o té Lisabonské smlouvě u nás v parlamentu. A jak vidím, tak to nebylo nadarmo, mám ji dobré přečtenou, nyní budu se snažit uplatňovat v praxi. Doufám, že mi pomůžete a já se těším na tu spolupráci. Bene. Děkujeme vám, paní Ashton. Jak jste uvedla, toto je první schůzka, dojde k mnoha dalším. A ta první formální velká se bude konat v lednu. Doufáme, že se nám tam podaří případně doplnit eh, odpovědi na otazy, které zde dnes padly. A teď eh, se s vámi loučíme, uděláme si pauzu v naší schůzi, protože toto výměna názoru končí budeme pokračovat za pět minut schůzí rozšířeného předsednictva zde v tomto sále.